Uh, Dobré odpoledne, kolegové. Přešli jsme tímto vlastně k bodu 16, což je první bod programu odpoledne, výměna názoru s ministrem zahraničí České republiky, panem Karlem Schwarzenberkem, který, je, který předsedá radě ministrů zahraničí a chtěl bych ho přivítat mm, poprvé v tomto výboru AFET a vlastně ale e, již e, vás vítáme zde po druhé, protože jste byl na plenárce ve Štrasburku a mm, budu se těšit na naši spolupráci. Náš výbor poslal delegaci již e, během přípravné fáze. Také i s potěšením mm, zde bych chtěl přivítat Eh, náměstka zahraničních věcí, pana Jana Kohouta, který eh, příští týden povede dialog s naším výborem o výsledkách Rady GARK. A také bych chtěl přivítat české senátory, kteří přišli sem, pana Lučka Ševčíka, který je mm, předsedou výboru pro zahraniční mm, záležitosti, paní Rypelovou a pana Tomáše Grulicha. Pane ministře, víme, že vaše předsednictví si stanovilo velice ambiciozní cíle. A jak to v životě bývá, eh, tak mm, ten život eh, nám skýtá bohatší program a cíle. Mm, vaše eh, mm, cíle považujeme za velice aktuální, poněvadž jde o východní partnerství, jde o transatlantické vztahy, eh, zabezpečení dodávek energií, eh, takže tím jenom zmiňuji ty zahraniční aspekty českých priorit. Eh, v posledních týdnech jsme zažili nové události, které se týkají jak naší východní politiky, tak i sousedství. Tradiční události to byly velice emotivní, Mm, to jsou tedy ty, které se týkaly zabezpečení dodávek energií. Také jste eh, eh, s trojkou navštívili pásmo Gaza, eh, Střední východ, mm, abyste jednali o problematice Gazy, což je také problém, na který se hodně zaměřujeme. Střední východ, Ukrajina, Rusko, tedy spor o plyn, mm, to jsou aktuální témata která nám dělají starosti. Přejeme vám hodně štěstí eh, při tom proplouvání zahraniční politikou EU na začátku vašeho předsednictví, které začínáte právě teď. A my se samozřejmě budeme snažit vám být i nápomocni a také očekáváme, že budeme průběžně informováni, jak je již dobrým zvykem Vlastně na tom jsme se již dohodli při eh, naší návštěvě v Praze. Ještě jednou, pane Schwarzenbergu, vítám vás a máte slovo. Pane předsedo, děkuji, že jste mě pozval na schůzi vašeho výboru, který je významným výborem a určitě ještě bude významnější po ratifikaci Lisabonské smlouvy, k čemuž doufám brzy dojde. Tím i vzroste tedy role a význam vašeho výboru. Jsem přesvědčen, že pro každou vládu je mm, velice důležité Eh, jednat s parlamentem, setkávat se s parlamentem, a to platí především pro země předsednickou, mm, protože mm, je třeba, aby ministři zahraničí, stejně jako jiní ministři, aby byli nohama na zemi a eh, žili se s realitou. Děkuji za pozvání. Vy máte zcela pravdu, že české předsednictví začalo takovou vlnou, lavinou událostí, mm, Mm, což pro nás znamená těžké výzvy, které si vyžadují rychlá řešení a která bohužel ta řešení nebyla tak rychlá, jak bychom si byli bývali přáli. Asi. E, e, pro něvač. My jsme nový členský stát, který nastoupil eh, do funkce, tak pro nás to byla zkouška ohněm, ale eh, my jsme se tomu postavili a řešili výzvy. Pokud jde o gazu, tak eh, dlouhodo, řešení, to je dlouhodobý proces. My hm, jsme se zaměřili krátkodobě na příměří, což je předpoklad pro to, abychom u, e, předešli nebo abychom zmírnili důsledky té katastrofální humanitární situace a abychom opět nastartovali politický proces. Tato situace nas, nastoupila do fáze velké složitosti, komplexnosti, mm, mm, včetně toho, že zde hrají svou roli Sýrie, Irán, e, došlo k dalším krokům chavásu a samozřejmě, co nejvíce to půjde, musíme i zapojit pana prezidenta Abase a Fatah, tedy legitimní vládu palestinské samozprávy. Řešení spočívající ve dvou státech, to je to, co nám dává naději na dlouhodobý mír. A v tomto smyslu Evropská unie bude spolupracovat s mezinárodními partnery právě, aby byly obnoveny mírové rozhovory. V tomto ohledu um, eh, to znamená také eh, eh, nutnost, aby došlo k um, pokroku v palestinském usmíření a musí to podporovat Egypt a Arabská liga. Samozřejmě nesmíme někdy zapomínat na to, že Eh, to řešení eh, především spočívá eh, na vůli zemí v daném regionu. A mm, samozřejmě, ale mm, zatím to přerušení útoku, to je něco velice křehkého a Izrael, jak to vypadá, splnil svůj hlavní cíl a může tedy stahovat své síly a mm, také i Mm, mm, vlastně eh, Hamas je ochoten přistoupit na eh, toto příměří. Hned po invazi tak Trojka navštívila region a eh, podařilo se jí skoordinovat pomoc, poskyt, začít poskytovat humanitární pomoc a přispěla k tříhodinovému příměří. Předsednictví dále vydalo dvě prohlášení v této věci a připravili jsme program na Eh, zasedání ministrů ve formaci GARC, šetě závěru EU. Eh, a, eh, takže jaká je ta situace po samitu v Sharm el Sheikhu? Jsou zde určité vyhlídky, že postupně se posílí trvalost dosaženého příměří, je kladen důraz na zajištění bezpečnosti státu Izrael a i je třeba podporovat prezidenta Abase tak, aby se vytvořil nezávislý, demokratický, životaschopný palestinský stát, který bude žít eh, s Izraelem bok po boku v míru. Co se týče mm, humanitární pomoci a rozvojové pomoci v těchto postižených oblastech, tak zde eh, na eh, misi do Gazy odjeli tři pozorovatelé z Českého ministerstva zahraničních věcí a doufám, že eh, jsou tam v kontaktu se všemi nevládními organizacemi, mezinárodními organizacemi, eh, s Mezinárodním výborem Červeného kříže a tak dále a tak dále, tak doufám, že když eh, na příští zasedání ministrů GARK budeme mít zprávu o tom, co je potřeba teď udělat. A co se nám podařilo, tedy dobře eh, fungující mezinárodní kontroly nad, především nad eh, dodávkami zbraní do Gazy a to mm, mm, Mm, Německo, Británie a Francie zde navrhly svoji operaci a e, mm, pokud jde o Izrael, tak ten otevřel přechody a e, zastavil blokádu. České předsednictví již 9. ledna apelovalo na Izrael, aby otevřel hraniční přechody a aby eh, tedy byl ochoten eh, nasadit eh, misi EUBAM v, Rafa, v Rafie. A začali jsme zkoumat tedy možnosti otevřít i jiné přechody než Rafu. Je třeba, aby i docházelo k postupnému usměřování uvnitř Palestiny, mezi palestinci jako takovými. A všichni z nás, nebo pokud jde o další úkoly, které jsme museli řešit hned od počátku našeho předsednictví, eh, byly dodávky energií. Zde bych chtěl připomenout, že Česká republika mm, již před nástupem do funkce a především teď, tak eh, pořád zdůrazňovala, že potřebujeme naléhavě společnou energetickou politiku. To je úkol, který musíme řešit. A pokud ten problém budeme ignorovat, tak to vlastně nás v posledních týdnech stálo hodně. A najednou, eh, najednou eh, se dodávky energii staly eh, klíčovou agendou. Nám se podařilo i mm, tedy e, zapůsobit na dosažení dohody a mm, ale e, zatím ty e, ale ukázalo se, že ty problémy mezi Ruskem a Ukrajinou nebylo možné hned vyřešit, tudíž pan premiér Topolánek jednal velice rychle, flexibilně a současné problémy snad již eh, ty problémy s dodávkami snad již skončily a jak to vypadá, již eh, první dodávky plynu se dostaly na Slovensko. Hlavní ponaučení je, že Rusko a Ukrajina nejsou spolehlivými dodavateli. Evropa musí zvážit alternativní zdroje a alternativní produktovody. V tomto kontextu nabývá větší důležitosti ještě projekt Nabuko. Další ponaučení. Liberalizace v oblasti energií nebude snadná v Evropě, protože jde o e, to, že se e, rozložilo vlastnictví e, infrastruktury v Evropě, což může znamenat určité riziko, pokud jde o ty subjekty ze třetích zemí, kteří se dostávají na naše trhy. Měli bychom Eh, skutečně zajistit, aby tato infrastruktura se nedostávala do nesprávných rukou, které sledují vlastní politické zájmy. Eh, musíme neustále rozšiřovat diskuzi o budoucích dodávkách energii do Evropy. A samozřejmě také musíme pokračovat v dialogu s Ruskem. Je to v zájmu nás všech a je to i v zájmu Ruska samotného je třeba vést eh, skutečně mm, fundovaný a intenzivní dialog. A předpokládáme, že eh, za našeho předsednictví bude učiněn další krok eh, ve vyjednávání o nové dohodě o partnerství a spolupráci s Ruskem. Jeden z hlavních cílů našeho předsednictví je politika sousedství, respektive východní partnerství. Východní Partnerství se definuje jako posilování spolupráce s východní Evropou. Zde Evropská unie potřebuje jasnou systematickou politiku vůči těmto zemím. A Mm, samozřejmě mm, tyto návrhy týkající se východního partnerství mají velký eh, eh, potenciál, protože se eh, vlastně mohou dostat na další kvalitativní úroveň vztahy s těmito zeměmi a tam se může i zvýšit životní úroveň díky tomu. Samozřejmě východní partnerství není namířeno proti nikomu, to je třeba si uvědomit. Je to pozitivní politika, mm pro alespoň 27 členských států EU a 6 zemí na východě Evropské unie. Je to neutrální vůči rozpočtu, to znamená, lze financovat ze stávající finanční perspektivy. Neznamená to žádné eh, významné navýšení rozpočtu eh, vyčleněného na spolupráci s východními zeměmi a ty náklady budou zanedbatelné ve srovnání s výhodami, které toto partnerství přinese. A v žádném případě to nebude na úkor spolupráce s jinými zeměmi. A vlastně i tím se doplní stávající regionální politiky a projekty. A e, není to nějaká levná náhražka za rozšíření. Je to způsob, eh, tedy na míru, jak eh, přinést eh, rozvoj, stabilitu a prosperitu do celého regionu. A další důležitá otázka, kde je třeba pokračovat, to je evropská perspektiva pro západní Balkán. <coughs> Pokrok v rámci stabilizačního a předružovacího procesu vede k přiblížení států západního Balkánu k Evropské unii. A to je klíčovou prioritou českého předsednictví v oblasti vnějších vztahů. Tato dlouhodobá priorita nebude zapomenuta ani eh, přes další naléhavé otázky. Evropská unie v minulosti několikrát potvrdila, že státy západního Balkánu mají vyhlídku na členství v EU. České předsednictví by rádo dosáhlo dalšího pokroku v této oblasti tím, že jednak pomůže kandidátským státům se přiblížit k české členství a také tím, že pomůže asociovaným státům se přiblížit ke statutu kandidáta na členství. Předpokládáme, že po Mon- Černé hoře, která předložila svou přihlášku do Evropské unie. V prosinci 2008 budou následovat další státy během českého předsednictví. Předsednictví udělá všechno, co bude v jeho silách, aby mohlo přijmout tyto žádosti a e, s tím cílem, že Evropská komise by mohla posoudit úroveň připravenosti těch států, kterých se to dotýká, a také kvalitu jejich reformního úsilí. České předsednictví by také rádo pokračovalo v podpoře stabilizačního a socioekonomického rozvoje Kosova, zejména prostřednictvím mise EULEX. Kosovo je součástí západního Balkánu, dnes stejně jako kdysi, a zasluhuje si naši pozornost. tomto ohledu přispěje k tomuto úsilí také vypracování studie ze strany Evropské komise a tato studie se bude zabývat použitelností stabilizačních a asociačních nástrojů pro Kosovo. Neměli bychom zapomínat na problémy, které ještě mohou vyvstat v Kosovu a v sousedních státech vzhledem k hospodářské krizi v Evropě. Většina pracovních míst pro obyvatele Kosova je v západní Evropě a já mám strach, že by to mohlo velmi tvrdě postihnout stát, ve kterém už nyní je 60% nezaměstnanost. A co se týče transatlantických vztahů, myslíme si, že Evropská unie a Spojené státy jsou klíčovými partnery ve světě, obě strany mají prospěch z tohoto spojenectví, přestože některé zájmy a postoje se mohou eh, lišit. Eh, Hlavním úkolem českého předsednictví bude vytvoření dobrých vztahů mezi Evropskou unii a novou americkou administrací. Budeme se snažit také potvrdit strategickou důležitost partnerství mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Stanovení agendy pro toto partnerství bude velmi důležitou částí tohoto úkolu. Chceme pokračovat v dalších diskusích se Spojenými státy. Já plánuji sám návštěvu ve Washingtonu na začátku února, abych mohl prezentovat České předsednictví Evropské unie nové administrativě. Mám v úmyslu se setkat také s novou ministriní zahraničí Spojených států, se členy Senátu a Kongresu, jakož i zástupců Národní bezpečnostní rady. V roli našeho předsednictví bychom rádi zorganizovali také návštěvu Baracka Obamy v Evropě, například u příležitosti 60. výročí založení NATO. Samozřejmě bychom rádi také zajistili tradiční summit Evropská unie USA, které by se mělo, které, který by se měl konat eh, na konci českého předsednictví ve Spojených státech. Summit Evropské unie a Spojených eh, států na jaře 2007 vytvořil takzvanou transatlantickou hospodářskou radu jako nový mechanismus pro spolupráci. Naším cílem bude eh, dále udržovat zájem nového amerického prezidenta na pokračování stávajících aktivit. budeme se snažit připravit střednědobý a dlouhodobý plán aktivit na jarním zasedání Evropské rady. Samozřejmě transatlantické partnerství neznamená pouze naše vztahy ke Spojeným státům, ale také naše vztahy k Kanadě, se kterou máme mnoho společných zájmů, zejména v hospodářské oblasti. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji vám, pane ministře, za vaši prezentaci. Nyní budeme pokračovat eh, diskusí, do které se určitě přihlásí členové našeho výboru. Vzhledem k tomu, že se tady je určitě spoustu zájemců, tak bych chtěl stanovit eh, limit řečnicky na jedno a půl mito a jako první je pan Sara Franka. <clears throat> Děkuji za EPP. Pane ministře, já bych vás chtěl přivítat za frakci EPP a chtěl bych vám popřát hodně štěstí eh, do eh, vašeho pololetí. Eh, skutečně také bychom hm, si popřáli, abyste co nejdříve ratifikovali Lisabonskou smlouvu. Zde mám pár otázek. První se týká Eh, situace v Gaze. Je pravda, že události eh, se vyvíjí strašně rychle. Pane eh, předsedo, existovala by nějaká možnost, tak jak to i vyjádřila řada ministrů EU, bylo by možné zajistit zrušení blokády v Gaze výměnou za vytvoření nějaké provizorní vlády a mm, bylo by možné vyloučit Hamas ze seznamu ter- teroristických organizací Evropské unie eh, v případě, že se vzdá teroru a v případě, že eh, se vzdá toho eh, té snahy zničit stát Izrael a že tedy se zapojí do vyjednávání, takže za těchto podmínek. Dnes dopoledne v našem výboru, pane předsedo, jsme zde měli generálního ředitele pro mezinárodní vztahy Evropské komise, který hovořil o e, přidružení pro východ a e, e, bylo vyjádřeno přání, že e, do konce mandátu této komise by se chtěli urychlit jednání o přidružení a takže je možné, že by byly vyčleněny další prostředky na toto. A dále vztahy z USA Hillary Clinton řekla, když, se, když byla v Senátu, že Spojené státy nebudou moci sami všechno řešit, že nemohou řešit všechny všechny problémy, které se objevují na světě a že svět to musí eh, řešit ale za přispění Spojených států amerických. Takže kromě těch schůzek, které plánujete a kromě těch dobrých eh, tedy záměrů zlepšit vztahu, máte nějaký katalog konkrétních akcí, co se týče vztahu s USA? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Salafranco. A teď paní de Děkuji, paní, pane předsedo, pane ministře. Jménem naší skupiny bych vás tady chtěla přivítat. A jak říkal už pan Salafranka, i já doufám, že vaše předsednictví eh, proběhne co nejúspěšněji. Nejprve eh, bych se chtěla připojit k první otázce pana Salafranky. Měla jsem stejnou otázku týkající se eh, vyjednávání o zrušení blokády. A mám ještě dvě další otázky, které v podstatě se týkají veškerých dotazů, které v současné době dostáváme. Týká se to porušování humanitárního práva a mezinárodního práva, o kterém hovořili nevládní organizace, ale také komisař Louis Michel během eh, svého nedávného osobního vystoupení. Co e, zamýšlí udělat české předsednictví ve vztahu k těmto obviněním e, z porušování mezinárodního humanitárního práva? A jaký to bude mít vliv na vyjednávání o mm, asociační dohodě? A druhá otázka. E, víme, že došlo k obrovskému ničení v Gaze. Já osobně bych byla proto, aby vzniklo vyšetřování, které by to všechno vyčíslilo, tyto škody. A myslím, že naši občané by měli vědět, eh, kolik budeme investovat do obnovy těch, této zničené infrastruktury. Myslím, že to rozhodně dělat budeme, ale také bychom měli vědět, eh, jak se na tom podílel Izrael. Děkuji vám, paní de Kejzer. Pan Kačin. Lepa, gospod predsednik, gospod minister, sám vám vím. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, já vám děkuji a jménem své politické skupiny bych vám také chtěl popřát mnoho štěstí při ratifikaci Lisabonské smlouvy, kterou nutně potřebujeme, a to zvláště v těchto dobách politické a ekonomické krize. Chci vám položit dvě otázky. Obě se týkají od oblasti západního Balkánu. Jak hodlá české předsednictví pomoci Chorvatsku? Jak mu chce pomoci eh, při řešení problémů se severním sousedem? protože tím by se přerušila další vyjednávání. Další kandidáti chtějí sebe navzájem žalovat před soudním dvorem v Hágu. A to z vodu zlučinů poslední války v této oblasti. Jak chcete přispět k usmíření v tomto regionu tak, aby měly tyto státy možnost se výhledově integrovat v Evropské unii? Děkuji. Pan Šimansky, pane ministře, já bych vás chtěl tady přivítat eh, velmi srdečně jménem naší skupiny a chtěl bych se vás zeptat na energetickou politiku, protože po každé kdy vznikne nějaká krize, tak slyšíme spoustu prohlášení o plynovodu Nabuko a o společné energetické politice. Ta současná krize, která snad už končí díky prostředkování Evropské unie, nějak nezaručuje, že se tato situace nebude opakovat také v budoucnosti. Já rád bych se zeptal, jestli české předsednictví bude iniciovat nějaké dlouhodobé iniciativy, které by nám pomohly zabránit výskytu těchto situací i někdy v budoucnosti. Zejména se ptám, jestli budete iniciovat nějaké kroky, které by skutečně vedly k realizaci plynovodu Nabuko. Pan Horáček. Děkuji bardzo. E, První část Česky frakce Zelených srdečně vítá a zdraví české předsednictví v osobě ministra Schwarzenberga. Weiter Deutsch. Gestern... A nyní budu pokračovat v Němči. Včera byl sta- Jaslav Marklov a Anastázia Varkova byli zabiti. Situace v oblasti lidských práv v Rusku se od doby vraždy Ani Politkovské vůbec ne, nezlepšila. Rusko musí podniknout efektivní kroky proto, aby ochránce lidských práv podporovala a ochránila. Proto se chci zeptat českého předsednictví. Předsednictví e, se zaměřuje na vztahy EU-Rusko a dodržování lidských práv. Co hodláte Eh, v této aktuální souvislosti podniknout za kroky. Děkuji. Pan Čentafilides. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη στον τομέα της ενέργειας. Tak zaprvé chci něco říci k oblasti energetiky. Máme informace od premiéra Turecka Erdogana, který zde byl včera v Bruselu a očividně eh, hrozil tím, že bude klást určité překážky do cesty na Buku, pokud nebudou pokračovat eh, vyjednávání mezi EU a Tureckem, že potom také nepokročíme v oblasti mm, energetické. Kypr zde znesl námitku protože u Kypru se e, objevil zemní plyn e, v moři a potom Kypru e, hrozil ter, ze strany tu, Turecka vojens, vojenské ohrožení a mě by zajímalo, jak se dá zacházet s takovou hrozbou Turecka ohledně Nabuka. A to je tedy k té energetice. Druhé téma se týká Palestíny. porušování mezinárodního humanitárního práva na palestinském území ze strany Izraelců, porušování práv obyvatel pásma Gazy a stavba zdi, eh, pohraniční kontroly ze strany Izraele, zatýkání palestinců, omezování svobody pohybu obyvatel a celá řada dalších věcí, také útok na gazu, to vše byla, byla to vlastně hrozná invaze, která měla celou řadu obětí. Jak je zde možno reagovat v souvislosti s kooperační dohodou EU-Izrael a jak zlepšit vztahy v tomto regionu? Děkuji. Děkuji, takže to bylo první kolečko otázek. To druhé bude určitě eh, ještě přísnější, tam omezím váš řečnický čas a teď, pane ministře, eh, máte slovo vy. Eh, concerning a provisional government. Co se týče provizorní vlády, tak tady máme legitimní palestinskou vládu, v první řadě prezidenta Abase, která je uznána Evropskou unii a také mezinárodním společenstvím. Takže nevím, kdo by měl být v nějaké provizorní vládě. Hamasu pokud Hamas se vzdá násilím, a přijme zásady kvartetu, tak by se mohl vyvinout eh, skutečně pouze politické hnutí, se kterým by mohly být zahájeny politické diskuse. Nebylo by to poprvé v Evropě. Vemte si Irskou republikánskou armádu nebo hnutí, která přispěla k osvobození některých států, jako byla Kenia nebo další státy. Těch hnutí už byla celá řada, věci se mohou měnit a z teroristických hnutí se může stát politická strana a pokud to tak bude v případě Hamasu, tak by s tím samozřejmě žádný problém nebyl. Ale nejprve musí Hamas eh, odsoudit teror a vzdát se terorismu. Myslím, že Samozřejmě si všichni přejeme mezi palestinské usmíření a rádi bychom tomu napomohli. Nicméně si myslím, že v tomto okamžiku nejdůležitější eh, roli může se hrát Egypt, který dělá vše, co je v jeho silách. Mohl bych vám také připomenout, že Hned na začátku této války eh, byly zahájeny rozhovory mezi Fatahem a Hamásem. A můžeme tedy doufat, že to uspěje. V každém případě Evropská unie je připravena pomoci, ale ten problém je v podstatě palestinský. Jak už jsem vám také řekl ve svém úvodním vystoupení, pro zatím jsme dostali žádnou žádost o víc finančních prostředků v rámci východního, východoevropského partnerství. My si myslíme, že tato iniciativa by neměla vést ke vzniku nových eh, institucí, které potom budou potřebovat hodně peněz, ale spíše by to mělo být založeno na realizaci projektů. Celá řada projektů již probíhá, je možné je lépe koordinovat, eh, rozšířit, nicméně prozatím myslím, že tady není potřeba eh, věnovat na to více peněz. Co se týče vztahu se Spojenými státy, jak jsem vám řekl, tak já pojedu příští měsíc do Washingtonu a už vedeme rozhovory s prezidentem Obamou o jeho náštěvě v Evropě, kde by se setkal představitel Evropské unie. My doufáme, že to skutečně proběhne. A samozřejmě proběhne také summit se Spojenými státy, během kterého budeme diskutovat o zásadních otázkách. Například o situaci v Afghánistánu nebo v Pakistánu. musíme probrat se Spojenými státy blízkovýchodní mírový proces, jehož eh, naléhavost jsme viděli v posledních týdnech. A musíme samozřejmě řešit také problém s iránským jaderným programem. To pravděpodobně budou nejdůležitější věci, které budeme diskutovat se Spojenými státy. Teď k odpovědi na otázky paní de Kaiser. Well, uh, I do think that, uh, I do think the presidents... Já si myslím, že pro tuto chvíli by předsednictví nemělo jednat jako nějaký soudce. Já jsem nikdy nebyl svědkem eh, války, kde by bylo dokonale dodržováno mezinárodní humanitární právo. Kromě toho bychom se teď měli zaměřit na bezprostřední humanitární kroky v pásmu Gazy a snažit se o obnovu Samozřejmě, že porušování humanitárního práva, pokud se potvrdí, by to mělo vést k diskuzi o následcích, ale myslím, že my nejsme zatím soudci. Je potřeba, aby se to potvrdilo a potom o tom můžeme diskutovat. Teď se připravujeme na diskusy s izraelskou ministriní pro zahraniční vztahy a také s, s arabskými ministry zahraničí během Gárku, to bude v jiné dny. Bude to oddělená záležitost, ale musíme si také uvědomit, že bez ohledu na obnovu a humanitární pomoc a další kroky, které bychom mohli dělat v Gaze, tak prozatím a to se týká všech našich aktivit, budeme potřebovat podporu a ochotu takové kroky akceptovat ze strany Izraele, otevření hraničních přechodů a tak dále. Takže musíme i nadále vést velmi úzké kontakty s Izraelci, jako iž, jakož i s arabskými státy. Nebude to snadné, ale já doufám, že jsme na to dobře připraveni. K tomu, na co se ptal pan Kačin. Jak už jsem říkal na úvod, v souvislosti se západním Balkánem Jde nám o to, aby všechny státy západního Balkánu se dostaly co nejblíže členství v Evropské unii s tím, což by měl být je ten finální cíl. Myslím, že není pochyb o tom, je Chorvatsko nejlépe připraveným státem na vstup do EU. A my očekáváme, že přístupový proces proběhne hladce. Víme, že Teď existuje bilaterální problém mezi Chorvatskem a Slovenskem. Problém, který se musí vyřešit. Evropská unie v tom může pomoci, pokud budou obě strany s tím souhlasit. Můžeme přiblížit to strany řešení, ale je také jasné, že obě strany musí být připraveny ke kompromisu a k opravdovým ústupkům. Bez toho to možné nebude. A my tedy velmi doufáme, že tento problém zděděný z minulosti nezablokuje přístup západobalkánských států do Evropské unie. Měli bychom si také uvědomit, že tento konflikt není problémem jenom pro Chorvatsko a Slovinsko, ale vytváří špatný dojem o celém regionu v rámci celé Evropy. A já doufám, že obě strany vědí, jaká je jejich zodpovědnost v této věci a že tedy musí se postarat o vyřešení problému co nejdříve. Eh, concerning the energy policy. A teď k energetické politice. To byla otázka od pana Šimanského. Nabuko, jak víte, je prozatím iniciativou, která je v rukou soukromých společností. Není to tedy Evropská unie nebo členské státy Evropské unie, které by se na tom přímo podílely. Měli bychom těmto společnostem pomoci zahájit práce. Ovšem pořád ještě zbývá otázku, jestli bude existovat dostatek plynu, který by měl procházet tímto plynovodem. Měli bychom zahájit také intenzivní dialog se, všechny, se všemi státy, kterých se to bude týkat. A Česká republika jako předsednický stát organizuje setkání o takzvaném jižním koridoru. Na toto setkání se budou účastnit zástupci Evropské unie, jakož i transitních států, jako je Turmensko, Rumunsko, pardon, Turecko, Arménie a Gruzie. A také se toho budou účastnit producenské státy z celé oblasti Kaspického moře. Myslím, že to bude velmi důležité setkání. Um, K tomu, co říkal, nebo na co se ptal pan Horáček. Dovolte mi, abych vám řekl, že O tom budeme diskutovat na zasedání ministrů zahraničí. A to proto, že si myslíme, že je to skutečně velmi vážný problém. Je to vážné porušení lidských práv a nemělo by k tomu docházet v žádném evropském státu, který si aspoň chce říkat evropský. and then we have the next, we have, yes, uh, yes, oh yes, oh, we have the Cypriot. Good. A ještě to byla ta kyperská otázka. Jeden problém s Nabokem už jsem vám vysvětlil. A myslím si, že konec konců bude v, na, v poslední řadě zájmu Turecka prokázat, že je spolehlivým transitním státem. A je v nejlepším zájmu Turecka neřídit se špatnými příklady z jiných částí světa. A nemělo by tedy Turecko tranzit ropy nebo plynu podmiňovat politickými otázkami. Transitní státy na tom jednak vydělávají spoustu peněz, a směšování těchto otázek s politickými otázkami by bylo kontraproduktivní. České předsednictví, jak víte, je proto, aby Turecko jednoho dne vstoupilo do Evropské unie. Doufáme, že bude pokračovat reformní úsilí v Turecku a že se podaří také vyřešit problém s Kyprem, protože jinak by přístup Turecka byl zablokován. Děkuji vám. A ještě jedna další věc, to se týkalo porušování lidských práv palestinců. A jestli to bude mít vliv na naše spolupráci s Izraelem. lepší spolupráce s Izraelem. je podmíněna také tím, že se nám podaří vyjednat lepší postavení pro Palestince. Dokud Evropská unie nebyla přijímána jako opravdový partner ze strany Izraele, tak jsme nemohli dosáhnout eh, mnoha věcí. Teď ale Izrael s námi jedná a já si myslím, že to je úspěch evropské diplomacie. Samozřejmě, že budeme hovořit upřímně o jakýchkoliv porušení lidských práv, ať už to budou lidská práva palestinců nebo, nebo kohokoliv jiného. Nicméně si myslím, že je v zájmu Evropské unie mít stejně dobré vztahy s arabskými státy jako s Izraelem. Děkuji. Čeká nás teď druhé kolo. Pan Petrle. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospod eh, predsednik, spoštovani kolegi. E, pridružujem se čestitkam k ambicioznim Děkuji. Kolegyně a kolegové, já vám, pane ministře, gratuluji k ambiciozním cílům českého předsednictví. Hlavně co se týče rozhodování a rozhodnutí o tom pomoci zemím při vstupu do NATO. Domnívám se, že české předsednictví může přispět k tomu, že se bude postupovat v jednávání s Chorvatskem a že Chorvatsko bude využívat také příslušné dokumentace v těchto jednáních. Samozřejmě není možné plně souhlasit eh, s prioricí otázky hranice strany Chorvatska. Doufejme, že společné prohlášení obou států z 25. června 1991 zde bude zohledněno. Můžeme dále pokračovat. Jak, pokud budeme eh, aplikovat a zohledňovat princip pacta sunt servanda, to platí i pro Evropskou unii a Chorvatsko. Děkuji. Děkuji, pane Petrle, pan Rouček. Yes, Rouček. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, mám tři stručné otázky. První se týká Lisabonu, protože jste velice správně podotkl, že potřebujeme ratifikaci Lisabonské smlouvy, protože potřebujeme koherentnější zahraniční a bezpečnostní politiku. Také jste i poukázal na nutnost společné energetické politiky a e, to také je podchyceno v Lisabonské smlouvě. A e, kolegové neustále se ptají, kdy bude Česká republika ratifikovat, pokud vůbec bude. Za druhé, já bych se chtěl vrátit ještě ke Gaze. Vy jste řekl, že naše pozice vůči Izraeli není tak silná, že nejednáme s Hamasem, tak jak potom se bude organizovat humanitární pomoc, ale i eh, veškeré ty mírové aktivity, jak eh, se bude organizovat proces rekonstrukce v Gáze, když eh, nejednáme s Hamasem, ať se nám líbí nebo ne, je to fakt. Gaza je pod zprávou Hamasu. A třetí otázka, třetí bod. Zcela souhlasím s českými prioritami, Česká republika má know-how, má znalosti, eh, eh, které se týkají východní dimenze, ale potřebujeme mít určitou kontinuitu v evropské politice. A zde mám na mysli eh, tu středozemní unii. Francouzské předsednictví zde, myslím, udělalo dobrý začátek, pokud jde o tu jižní dimenzi. Takže jaké jsou v tomto priority českého předsednictví, tedy pokud jde o ty země Středozemního moře. Pan předseda, děkuji. Pan Macakis. Pane ministře, já zcela souhlasím Eh, s tím, že je třeba jednat s Hamasem. Ale trochu jsem překvapen, eh, jak je to s tím seznamem teroristických organizací. Takže pokud se vzdají eh, teroru, tak se dostanou ze seznamu. A k čemu to je tedy mít takový seznam? To každý může deklarovat, že se vzdá teroru a dostane se pryč z seznamu NATO. NATO je pilířem bezpečnosti a 26 mm, členských států je, myslím, členy NATO, kromě Kypru. A budete se snažit přesvědčit kyperskou vládu, aby požádala o členství v NATO? A eh, budete se snažit přesvědčovat Turecko, aby nenamítalo, aby nevetovalo eh, eh, toto členství. Teď co se týče škod napáchaných v Gaze. E, většina infrastruktury byla e, zničena a e, do většiny infrastruktury investovala právě Evropská unie. A vy tedy říkáte, že Evropská unie by neměla platit za tu rekonstrukci, to by měl platit Izrael a Spojené státy. A dále ještě, poslední řadě, Eh, eh, pokud je o Českou republiku, to znamená změna eh, administrativy ve Spojených státech, vzhledem k tomu, co se stalo s Ruskem, vzhledem k tomu, má to, jak to bude tedy s umístěním toho protiraketového štítu v vaší zemi. Děkuji. Pan Poslt. Herr Ratspräsident, ich bin... Vážený pane ministře, já jsem stínovým zpravodem EPP pro Chorvatsko a Kosovo. Chci se zeptat na tyto věci. Za prvé, existují bilaterální problémy mezi řadou států, to bylo i dříve při rozšiřování a nikdy to nebylo, ale no, nikdy to neblokovalo rozšíření. Takže nezávisle od bilaterálních problémů, jaké možnosti vidíte pro to, aby byly všechny kapitoly otevřeny ještě během českého předsednictví, tak, aby bylo možné je uzavřít ještě letos, jak si to Evropský parlament přál, samozřejmě v případě, že dojde k příslušnému pokroku v, tě, v daných oblastech. Za druhé, návrh eh, pro řešení Kosova je návrh eh, pana Atisáryho. Eh, je to otázka práv menšin a nedělitelnosti Kosova. Práva menšin jsou v kosovské ústavě tam by mě zajímalo, jak to vidíte s časovým plánem, ale co je ta nedělitelnost eh, Kosova? Myslím, že jsou zde vážné eh, hrozby. Eh, Rusko v rámci kontaktní skupiny zvolilo tu nedělitelnost Kosova. A pak se chci zeptat kolegy Horáčka. Vidíte možnost při dialogu s Ruskem také řešit, se ptát na otázky Chodorkovského a Lebeděva? Pan Pinior, prosím. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že Česká republika je první středoevropskou zemí, která nastoupila do funkce, takže já vám přeji hodně úspěchu a já doufám, že vaše předsednictví skončí velkým politickým úspěchem. Pane ministře, já jsem byl překvapen ve Štrasburku ve čtvrtek Mm, to je vždycky, když diskutujeme o lidských právech, že za české předsednictví tam nebyl nikdo na této rozpravě o lidských právech. Pro mě to bylo trochu překvapením, protože já si pamatuji na naše tajné schůzky v, před 20 lety v horách na hranici mezi Československem a Polskem, když demokracie a lidská práva byly úplnou naší absolutní prioritou a <clears throat> i za jiných předsednictví, za, německých, za německého předsednictví. Například vždycky tam byl někdo za ně při této rozpravě o lidských právech ve Štrasburku. Posílali tam vždycky pozorovatele. Moje otázka na vás je tedy <clears throat> lidská práva e, za vašeho předsednictví. Máte k ním zvláštní strategii v příštích měsících? Děkuji. Pane, pane pošle, Děkuji. Pan Oniskevic. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První se týká eh, eh, těch různých obav, eh, které Evropský parlament má vůči Nabuko a dalším projektům, kdy parlament říká, že je třeba, aby Evropská unie zde přijala určitý finanční závazek v tom smyslu, že ten proces se urychlí. A nyní dovolte, abych ocitoval eh, z prohlášení prezidenta Baroza, kde řekl, chceme, aby došlo k rychlé dohodě v radě ohledně návrhu komise 5 miliard euro nevyčerpaných prostředků, které by měly být převedeny eh, na výdaje do infrastruktury a především do oblasti energetiky. Zde České předsednictví doporučuje, aby tento návrh komise byl přijat. Další otázka se týká eh, eh, plánu pana Medveževa, který přišel s myšlenkou eh, nového bezpečnostního uspořádání v Evropě. To bylo před pár měsíci. A teď po posledním vývoji to vypadá, že Rusko spíše dalo toto k ledu, ale pořád je to někde ve vzduchu, takže ptám se, jaký je k tomu vaši, váš názor. Děkuji. Děkuji, pan Brok. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, bych měl dvě poznámky. Říkal jste, že jste v úzkém kontaktu s Washingtonem. Znamená to, že zde naděje, že americká administrativa, která udělá tu věc prioritou, aby potom příměří se mohl řešit ten vlastní problém a chci vás podpořit v tom, co jste řekl o Hamasu. Naším partnerem jsou umírnění palestinci. A další otázku, kterou chci položit po těch komplikacích, které kterými také rozumně zacházelo české předsednictví krizí na eh, Blízkém východě. Nemáme ještě Lisabonskou smlouvu schválenou v době energetické krize. Nebylo by vhodné posílit vyjednávání s Ruskem o partnerství a kooperaci, abychom využili, řekněme to, špatné svědomě politickou situaci k zajištění dodávek energií? Děkuji, pane Broku. Tím jsme se dostali na konec druhého kola otázek. Pane ministře, máte slovo. den, Já bych tedy chtěl odpovědět eh, poslancům, kteří položili otázky. Dovolte, abych to řekl naprosto. Otevřeně uděláme všechno, co bude v našich silách proto, abychom umožnili vstup Chorvatska do Evropské unie. Konec konců jsme se o tom dohodli už před dlouhou dobou a měli bychom, pokud tedy Chorvatsko splní všechny podmínky, Chorvatsku do Evropské unie pomoci. Já se nicméně myslím, že je důležité, aby bilaterální problémy se sousedním státem Chorvatsko vyřešilo co nejdříve. My s tím rádi pomůžeme, ale samozřejmě pouze pokud to přijmou obě strany. Otázka pana Ručka. Myslím, že o české ratifikaci jsem eh, spíše optimističtější. Jak víte, eh, parlament eh, se stanovuje projednávání a ministři tedy se musí spolehnout na parlament. Já jsem tedy spíše optimistický, že k tomu dojde brzy. Ale v jedné věci jsem si jist, tedy v tom, že ta smlouva ratifikována bude. Kdy to bude, to vám bohužel říci nemohu. Gaza. Tady je myslím evidentní, že Hamas má velmi silné postavení v pásmu Gazy, to je nepopiratelné. Nicméně pokud tam třeba kamiony vykládají lidé od Hamasu, tak to není náš problém. Ale já jsem hovořil o politické dimenzi. Nemůžeme přijmout politické kontakty s, s Hamasem. Přijímáme zprostředkování Egypta. S Hamasem mají kontakt také další státy. Nicméně Evropská unie oficiálně kontakty s Hamasem mít nemůže. Musíme se držet toho, že to je teroristická organizace. A která de facto vyvíjí teroristickou činnost. Obnova o té se bude hovořit během únorové konference a tuto konferenci bude mít na starosti Egypt, který také přispěl k příměří, který je také sousedem Gazin. A Egypt tedy požádal, aby mohl tu konferenci zorganizovat a já si myslím, že to je rozumné. protože při obnově Gazy se na tom nebude podílet pouze EU, ale i arabské státy. K Unie pro Středomoří. My samozřejmě budeme pokračovat v této politice pro Středomoří eh, jižní sousedství EU je stejně důležité jako východní. My jsme zahájili velmi intenzivní rozhovory s Egyptem, jakože s Francií, která je na druhé straně Středomoří. Je to také jeden z těch předsednických států Unie pro Středomoří. Na základě eh, současné situace se to možná trochu eh, stížilo, ale já doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku i tady. Byl jsem otázán také na ten seznam turistických organizací, Není to pouze otázka prohlášení Hamasu za teroristickou organizaci. Jde tady o to, jak zabránit terorismu. A já si myslím, že se můžeme poučit z politiky uplatňované v Severním Irsku, to už, už samozřejmě bylo před nějakou dobou, kde Irán se vzdala ozbrojeného boje a poté, kdy tomu skutečně došlo, tak mohla být Ira přijmuta za eh, partnera pro jednání a myslím, že podobně by to mělo být se Samasem. Na to Víme všichni, že členem NATO se může stát pouze někdo, s kým souhlasí všichni stávající členo, členové. Takže pokud Nato přijme Kypr za souhlasu všech svých členů, tak samozřejmě s tím žádný problém není. infrastruktura v Gaze. Já jsem si jist, že i Spojené státy pomohou, možná, že přispěje Izrael, ale větší část toho musí pocházet od arabských států, států ze zálivu a také z Evropské unie. Přiznávám, že to je frustrující, znovu stavět budovy, které byly zničeny už několikrát, nicméně My jsme občané jedné z nejbohatších částí světa a nemůžeme odmítnout eh, sousedy, kteří eh, mají obrovskou potřebu pomoci. Takže přestože je to frustrující, tak bychom jim měli pomoci. Pane, posilte s ohledem na Chorvatsko, uděláme všechno pro to, aby se otevřely kapitoly, které jsou nezbytné pro přístup Chorvatska. Nicméně to není poprvé, kdy byl zablokován přístupový proces. Víme, že Kypr například už zablokoval přístup Turecka. A podobným způsobem teď Slovinsko blokuje vstup Chorvatska. Ani v jednom případě to není příliš prospěšné. Kosovo. Musíme bránit náš postoj, který znamená, že území Kosova je nedělitelné. na určitou dobu. Nicméně budeme muset přijmout skutečnosti nebo realitu v terénu. Samozřejmě, že dohoda mezi OSN a Srbskem vytváří teď novou situaci. Nicméně v severní části Kosova je ještě situace složitá. Vzhledem k velkému násilí, ke kterému dochází v Kosovu, a není to násilí pouze ze strany Srbů, ale také ze strany Albánců, Všichni mají krev na rukou a já si myslím, že by tomu pochodlo, pomohlo nějaké přechodné období. Musíme ale zajistit jednotnou zprávu pro Kosovo. Myslím, že krok za krokem se nám to snad podaří a tam to byla praxe... Be, be, kde? Norské právo v Rusku, ne? Byli v tom parlamentu a tam je to... Jo, pr- takže to, to, my jsme... to bylo dřív, jenom francouzi byli výjimka. Prosím? Francouzi byli výjimka. že by oni tam byli. Že oni tam byli. Eh, eh, Já akceptuji, že možná jsme měli bývalý být ve Štrasburku, když eh, se diskutovalo o lidských právech a jak víte, tak to je jedna z priorit českého předsednictví. Ale naše ministerstvo teď řešilo takové ty dva menší problémy, tedy Gaza a Gazprom, tak jsme opomněli Eh, toto důležité jednání ve Štrasburku. Já doufám, že příště tam budeme řádně zastoupeni. A budeme se o to snažit, eh, protože pro mě lidská práva je jeden z nejdůležitějších cílů naší zahraniční politiky. Strategie pro mm, implementaci lidských práv já myslím, že strategie je jasná. My eh, se všemi partnery na celém světě při jednání eh, říkáme, že to není nějaké dispozitivní, eh, dispoziční právo, ale že to je povinnost a že když že máme na lidská práva jasný názor, to je součást naší politiky, protože někdy máte partnery, kteří ignorují lidská práva. To je pravda. V zahraniční politice si nemůžeme vždycky partnery vybírat. Musíme jednat i s těmi státy, které úplně ignorují lidská práva, ale budeme vždycky opakovat toto při jednáních Budeme zdůrazňovat lidská práva, podporovat hnutí lidských práv, nevládní organizace všude na světě, tedy ty, kteří bojují za lidská práva, ať je to v Bělorusku, ať je to v, ať je to v Barmě či na Kubě. A samozřejmě budeme to vždycky zmiňovat při vyjednáváních třeba i s Ruskem. také i v Evropské unii diskutujeme o nové politice pro demokracie a lidská práva. Doufám, že tento náš pracovní program bude akceptován, bude odsouhlasen ještě v průběhu tohoto roku. Již dvakrát jsem se vyjádřil k projektu Nabuko pokud, ano, bylo by velice důležité, aby Evropská unie eh, se aktivně eh, postavila k projektu Nabucco bez ohledu na peníze, které se budou investovat, nebo jaké to budou peníze. My jsme již vytipovali jako velký nedostatek naší zahraniční politiky, že nebo naší politiky to, že nemáme společnou energetickou politiku. A pokud, peníze, pokud komise, komise uvolní určité peníze, které by se investovaly do infrastruktury, tak já myslím, že to bude vítaný krok. Děkuji, máte zcela pravdu, že nyní vzhledem k krizi ten slavný Medvedevův plán je nějak tak mimo. Ale jsem si jist, že asi jednoho dne se opět vrátí, poněvadž to není nějaká nová ruská myšlenka. to je vlastně nový, takový, to je takový plán bezpečnostní architektury, ten je znám již z dob Sovětského svazu. Určitě moji polští přátelé si budou pamatovat na rabatského pána a tento plán který předložil Medvěděv, ještě nebyl úplně dobře připraven. To spíš byly takové myšlenky, náměty do diskuze. Já myslím, že můžeme s Ruskem o něm jednat ale myslím, že v Evropě máme docela dobrou bezpečnostní architekturu a ta by fungovala lépe, kdyby všichni eh, respektovali její pravidla. A i aby Rusko plnilo své sliby tak potom důvěryhodnost, bezpečnostní důvěryhodnost Ruska by byla větší. A potom, až všechno to, co máme, bude fungovat tak, jak má, tak můžeme diskutovat o tom, co k tomu přidáme. Ale zatím se bojím takové politiky, která by říkala, budeme pracovat na nové architektuře evropské bezpečnosti, na nové tedy struktuře, když v těch kritických situacích se eh, ty stávající struktury, bezpečnostní struktury zablokovaly. A, takže až se prokáže, že to funguje, tak můžeme diskutovat o nových prvcích. Děkuji, pane ministře. Přejdeme k poslednímu třetímu kolu. Ještě jsem na něco zapomněl, říká pan ministr. Na pana Broka, ano, nelze zapomenout. Já bych chtěl odpovědět eh, Elmarovi Brokovi Nevím. Co e, předpokládá, že zde jsou, e, jak je to s těmi e, špatným svědomím v Rusku. E, naopak, o kontrér, já myslím, že teď jsou docela spokojeni. Musíme jednat s Rusy, musíme eh, intenzivně dialog a doufáme, že uspějeme, ale zatím ten dialog je dost náročný. Možná, že někdo zná lepší strategii jak na Rusko, tak ano, bych rád ale teď jsme v takové fázi, kterou si pamatuju, to jsem zažíval ještě dříve, kdy jsme měli pana Gromka, Gromka, který eh, byl ministrem zahraničí a který byl slavný, že pořád říkal nět. A doufáme, že mm, se nám podaří určitý úspěch a že snad Rusko si uvědomí, že ta plynová válka s Ukrajinou, za kterou nakonec zaplatili Evropané, že to zase jim nepřineslo takový úspěch a že přišli o dobré jméno spolehlivého partnera a že i to poškodilo tu dobrou vůli, která vždy byla na straně Evropy. A osobně já si myslím, že vztah s Ruskem je jeden z nejdůležitějších úkolů. A teď opakuji. Společná evropská politika. Pokud ale pořád budeme mít různé roz, nebo rozdíly v Evropě, pokud každý nastoupí na tu vlastní pouč směrem do Kremlu a s iluzí, že se mu tam podaří vyjednat lepší podmínky sám za sebe, tak potom Evropa jako celek nikdy neuspěje. Musíme nalézt evropskou, společnou evropskou politiku. Thank you, thank you, uh, uh... Děkuji, děkuji za dvě věci. Za prvé, uh, že jste nezapomněl na <laughs> Elmara Broka a za druhé, že jste ukázal, že eh, ta paměť je dlouhá zde v Evropě a že jste řekl ano evropské společenské, Evrop, evropské společné politice a e, to je i díky tomu, že si pamatujeme, jak to bylo v minulosti. Máme dobrou paměť. A teď budu tvrdší s tím třetím kolem. Já nevím, jak pan ministr může tady zůstat dlouho. Pan ministr říká, jak dlouho si budete přát. Ano, <laughs> pan Bizli se vzdá hlasování, takže ne jednu minutu a tvrdě pana, paní Jana Hybášková. Nejprve, pane ministře, vítejte, děkuji. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za úsilí, které jste věnoval Gaze a za druhé skutečně bych vám chtěla poděkovat za laskavá slova na adresu Lisabonské smlouvy. Já jsem si jistá, že nejenom naše země, ale i celá Evropa potřebuje tento nástroj, abychom mohli pokročit dále. Moje první otázka se týká situace v Gaze. Velice často, pane ministře, jste zmiňoval i Sýrii a Irán jak ten konflikt v Gaze eh, ovlivní eh, politiku EU vůči Syrii. Druhá otázka se týká transatlantických vztahů. Předpokládám, že eh, budoucím takovým kamenem krátkodobých, střednědobých vztahů přes Atlantik bude Afganistán. Jsem si vědoma toho, že tady nejsme v NATO, ale já se ptám, jaká bude evropská politika vůči Afganistánu. A třetí otázka se týká velice důležité informaci od Bohužel zvuk vypadl. Já se omlouvám, takže dvě otázky. Now we pass to Mm, Nyní paní Napoletáno, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nechci zde uh, hájit Hamas, ale připomínám, že toto hnutí eh, bylo schopno zajistit dlouhodobé příměří. Uh, a e, vlastně, mm, mm, ale i přesto e, zůstala zde ta blokace gazy. Takže já na to jenom upozorňuji, e, tedy měli bychom, ne, mm, my zde se musíme snažit, abychom těmi našimi kroky neosabovali Abu Masena a teď nemůžeme přistupovat nějak ideologicky k té rekonstrukci. Nemůžeme poslouchat pouze Izrael. Já jsem si cenila toho, že Sarkozy třeba mm, akcentoval něco jiného, Gordon Brand také, že to bylo takové nuancované. A za druhé, ta středomorská unie, ta e, již zažívá určitou krizi. Já e, se ptám, zda by nebylo užitečné například Sarkozymu který byl vlastně tím prvním spolupředsedajícím, dát mu možnost, aby zůstal ve funkci, tedy spolu s Mubarakem, až do doby, než nabide účinnosti Lisabonská smlouva. Co si o tom myslíte vy? Moc grazie. Děkuji. Pan Duff. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne. Nejprve jedna faktická poznámka k terorismu. Britové začali s Iry vyjednávat ještě předtím, než Irové přestali vybuchovat bomby. Ale já mám otázku týkající se vojáků, kteří by měli být rozmístěni na hranici mezi s Gazou a měli by to být Němci, Francouzi a Britové. Bude to poprvé, co tyto tři státy rozmítě, rozmístí své jednotky v Palestině. Poprvé tedy za velmi dlouhou dobu. Já bych rád věděl více o tom, kolika vojáků se to bude týkat, kdy budou rozmístěni a jaké budou přesně jejich úkoly. Mohl byste, pane Schwarzenberku, slíbit, že Evropský parlament bude informován a konzultován s ohledem na toto rozmístění mise EU. Thank you. Děkuji. Pan Galer. Vítám vás, vážený pane předsedo rady, přeji všechno nejlepší českému předsednictví Ich möchte auch noch mal was zu Gaza sagen. Sehen Sie nicht auch das Grundproblem? Bych chtěl říct něco ke Gaze. Nevidíte základní problém v tom, že blízkovýchodní kvarteto jako takové nepůsobí společně. Napřed by to tedy totiž znamenalo, že kvarteto vypracuje společný postoj a ten potom předloží Izraeli a palestincům. Domníváte se, že s nástupem nové americké administrativy toho bylo, by bylo možné dosáhnout, aby alespoň mezinárodní společenství mělo společný postoj vůči Izraeli a Palestincům? A to, o čem zde hovořil i kolega, panují zde obavy, že mnozí z nás myslí, dobře, tak teď je přiměří, zafinancujeme obnovu, ale ta vlastní přítomnost na místě a takový skutečně robustní mandát, který by se týkal možná nejen okolí Gazy, ale i Gazy, jako takové tu vůli tady nevidím, alespoň nevidím v rámci blízkovýchodního kvarteta. Nebyl by toto vhodný cíl, proto tam opravdu vyjasnit to, že my chceme být na místě a že chceme usilovat o řešení situace. Pani Gomez, pane ministře, u transatlantských vztahů hovořil prezident Obama o tom, že bude chtít uzavřít tu smutnou kapitolu mučení v Guantanamo. Portugalský minister zahraničí slíbil, že se bude koordinovat přijímání vězňů z Guantanama. Chtěl bych se tedy zeptat, jak na tom jsme teď Další otázka, na kterou se ptala Jana Hebášková. Víme, že Guantanamo bude jednou z klíčových otázek ve vztahu ke Spojeným státům a je potřeba na to mít strategii. V čem bude spočívat ta strategie a jak k tomu přispěje Evropská unie? Děkuji, pan Landsberg. Eh, děkuji, paní prezeše. Eh, minister. Pane ministře, ta nekonečná válka v Palestině nikdy neskončí. Eh, dokud Hamas nezmění své uvažování a také Irán. Myslím, že by všem mělo být jasné, že takové změny uvažování Hamasu a upřednostňování míru na, spíše než války bylo ještě posíleno na základě invaze, odpalování raket do Izraele a e, reakce Izraele bombovými útoky, to všechno je šílenství a proto žádat po nich, aby změnili své myšlení, se vyžaduje vyjasnění smyslu a důvodů, které vedly k takovému utrpení palestinců. Ať se všichni mají rádi. si pane. Uh, eh, Mr. Jury. Pan Jury? Hvala. <clears throat> Gospod minister, niste odgovorili izmed prejšnjih vprašanj tudi na vprašanje kolega posledním kole eh, jsme se nedostali k otázce kolegy a to se týkalo proti raketo, systému protiraketové obrany v Evropě. Eh, vaše země je v tomto systému zapojena. A proto se chci zeptat, jak vidíte v této souvislosti vztahy s Ruskem? Nemohly by se vztahy s Ruskem zlepšit tím, že by se v této oblasti zlepšila atmosféra. To znamená, že bychom odstoupili od, eh, nebo se distancovali od tohoto systému protiraketové obrany. Táži se vás, co by zastupce země, která se tohoto projektu účastní. Víme, že eh, Rusko pohlíží eh, na tento projekt jako na jakousi jakési ohrožení vlastního projektu a vytváří se eh, podmínky pro novou spirálu zbrojení. Pan Bízli, děkuji pane předsedo. Pane úřadující předsedo, když jste odpovídal na otázku týkající se Nabuka, tak jste říkal, že by Evropská komise měla podpořit diverzifikace, je prostřednictvím Nabuka, že by to byl dobrý nápad. Máme tady zástupce komise, myslíte si, že by nám na to mohli odpovědět a Eh, že by tedy komise mohla se vyjádřit k tomu, jestli dá k dispozici prostředky. Já si myslím, že bychom mohli pozvat pana komisaře Píbalkse o postoj komise k této otázce. Dále, pane ministře, trojka. Předsednictví, tedy vy společně s Francií a se Švédy, konzultujete s nimi například eh, pobalskou strategii a také eh, černomorskou strategii. A na závěr k terorismu, já si myslím, že to slovo je nadužíváno když eh, v Palestině byl britský mandát, tak eh, Britové museli naložit s Irgunem, také s teroristickou organizací, který, aspoň já bych je tak popsal. Možná, že bychom se mohli více zamyslet nad budoucností. Eh, myslíte, že by bylo vhodné, aby se například v Praze konala konference po izraelských volbách, které by se účastnily všechny zainteresované strany, tak aby eh, pro jednou to byli Evropané, kteří by eh, vedli řešení, spíše než čekali na nějaké setkání v Camp Davidu. Děkuji, takže to byla poslední otázka. A pane ministře, prosím, můžete reagovat. important countries. Uh, as such, Myslím, že v kontextu politické situace v Gaze a Palestině obecně se říci, že existují některé evropské státy, například německými se zahraničí nebo prezident Sarkozy, kteří eh, se vypravili do Damašku. A výsledek byl ten, že Sýrie souhlasila se příměřím. a polní velitel Hamasu v Gaze v důsledku toho přijal příměří, ale také vedení Hamasu, které je v Damašku a které eh, spolupracuje se syrským vedením, takže i to přijalo příměří. A po všech těchto kontaktech tedy došlo k tomuto pozitivnímu výsledku. Co se týče Iránu, tak Tady není pochyb o tom, že hlavní financování aktivit Hamasu, jakože Hezboláhu, pochází z Iránu. To je evidentní. A Irán tedy v důsledku toho má značný vliv. Um, Irán má postoj který eh, se orientuje na budoucnost. Afghánistán to bude velká priorita summitu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. My v Afghánistánu bráníme demokracii. To je v první řadě úkol NATO, ne Evropské unie. Všichni víme, jak obrovské nasazení z naší strany se tu vyžaduje. A my si myslíme, že členské státy EU by mohly dělat více než dosud protože s tím souvisí i naše bezpečnost. A na to bychom měli pamatovat. Okay. Um, um, Mrs. Paní Napolitana. Myslím si, že je velmi důležité, aby se posílilo postavení prezidenta Abase nejenom na západním břehu, ale také v Gaze. To je nesmírně důležité. Hamas, jak už jsem říkal, pokud bude i nadále trvat na svých teroristických cílech, nemůže být partnerem EU. My samozřejmě víme, že Hamas má velký vliv v Gaze, a kdokoliv tam bude chtít něco změnit v Gaze, tak bude muset spolupracovat s Hamasem určitým způsobem, ale to nejsou oficiální kontakty. A proto si myslím, že bychom se této zásady měli držet i nadále. Obnova, jak už jsem říkal, bude předmětem diskuse na konferenci, kterou plánuje Egypt na konec února. My tam samozřejmě budeme zastoupeni a doufám, že výsledky budou pozitivní. Uh, uh, Unie pro Středomoří Tady jsme nalezli s francouzským předsednictvím dobré řešení, které funguje. Přičemž role Francie a prezidenta Sarkozy zůstane zachována a pravomoce Evropské unie tím nejsou nějak narušeny. Takže jsme nalezli eh, hodné uspořádání s Egyptem a s Francií a myslím, že skutečně eh, to nepředstavuje žádný problém, kdo a čemu předsedá. K tomu, na co se ptal pan Duff, já vím, že probíhaly dlouhé rozhovory s Irem, ale to samozřejmě probíhalo na základě rozhodnutí britského kabinetu. A víme, že eh, britská vláda přitom používala různé prostředníky, ale já jsem hovořil o oficiálních eh, kontaktech, což bude možné teprve až Eh, se Hamas zdá zbraní. My známe představitele Hamasu, jsme schopni se na ně obracet, ale nemůžeme s nimi mít žádné oficiální kontakty a to bychom měli mít na paměti. Kvartet možná funguje lépe, než si mnozí myslí. Každému ze členů kvartetu jde o mír na Blízkém východě. Příští zasedání kvartetu bude někdy na jaře v Moskvě. Možná, že svoláme nějaké přípravné zasedání ještě předtím, vzhledem k nalhavosti situace. Ale pořád si myslím, že kvartet je poměrně užitečný nástroj, který nám poskytuje jeden z diplomatických nástrojů na řešení eh, blízkovýchodního konfliktu. Chtěl bych vás také informovat o tom, že nemáme tolik jednotek Evropské unie, nemáme ani lodě a jednotlivé členské státy jako Francie, Španělsko a možná i Německo přislíbili, že pomohou s obranou nebo se strážením, s ostrahou pobřeží Gazy, aby nedocházelo k pašování zbraní. Není to tedy záležitost EU, je to záležitost jednotlivých států, které mají námořní jednotky. Nemusí se tedy k tomu vyjadřovat Evropský parlament, pravděpodobně už to musí vlády těchto států se nechat chválit eh, svými parlamenty. Guantanamo. Toto je velmi naléhavá věc a já mám také pocit, že nová americká administrativa okamžitě ukončí existenci tohoto strašného vězení. A co se týče těch vězněných v Guantanamu, tak mně bylo řečeno, že Spojené státy požádají několik evropských států, nebo i Austrálii, jestli by nemohli přijmout Ehm, vězně z Guantanama. Myslím, že bychom se nejprve měli zeptat Spojených států, kolik jich přijmou tam a potom bychom na to mohli nějak reagovat. My jsme je nezadrželi, my jsme je nevěznili a myslím, že tady není na nás, abychom takový problém řešili. Ale nebudeme nějak, nemůžeme ani nějak zabránit žádnému členskému státu Evropské unie pomoci američanům v této věci. Prosím, co Yes. uh, there was a discussion with uh, uh, MEP Landsbergis. K tomu, co říkal pan Landsbergis o raketách, co se týkalo protiraketového štítu, který by měl chránit NATO, a tedy evropské státy a Severní Ameriku. Rád bych vám připomenul, že tento štít chrání také Evropu. A to je jeho cíl. Chrání také severoamerický kontinent. nám se podařilo prosadit eh, to, že tento protiraketový štít se stal součástí obrané infrastruktury NATO. Já vím, že Rusko proti tomu vehementně protestuje. Někteří ruští generálové prohlašovali, že se jejich rakety namíří na Prahu, přičemž my v České republice budeme mít pouze radar a ne žádné rakety na českém území. Musím vás nicméně informovat, že ten systém není zaměřen proti Rusku. Je to radar. A není to ani to zařízení, které by eventuálně eh, mělo být umístěno v Polsku. Cílem toho zařízení je kritickou energii zničit mezikontinentální nepřátelské rakety, které by přeletávaly nad tím příslušným územím. Myslím, že pokud o tom chcete diskutovat, tak musíte znát eh, nezbytné technické podrobnosti. Je to otázka naší obrany v budoucnosti. Musíme si uvědomit, že některé státy v Jižní a Východní Asii již nyní mají k dispozici jaderné zbraně, nebo je připravují, nebo je vyvíjejí. A vyvíjejí také své raketové kapacity, a to nejednou krátkého doletu, ale i dalekého doletu a mezikontinentální rakety, což znamená, že by mohli dosáhnout i nás. Myslím, že je dobře se včas připravit na takovéto eventuality. To nebezpečí není bezprostřední, ale je pravděpodobné, že za deset let by to mohlo nastat a do té doby by ten systém měl být připraven. několik let bude trvat, než se tato zařízení postaví. Pravděpodobně to bude trvat a někdy do konce druhého desetiletí tohoto století. Podobný radar už máme v Británii. A jeden tedy čenský stát, máme také jeden takové zařízení v Dánsku, jeden čenský stát tedy musí už eh, něco takového přijmout. Už o tom probíhaly diskuse v minulosti a vždycky došlo k umístění do těchto zařízení na základě jejich vlastního rozhodnutí. Podle mě je to velmi důležitý prvek budoucí bezpečnostní architektury a požádal bych vás, abyste to je brali jako takové. Děkuji vám, pane ministře, myslím, že jste pokryl celou řadu otázek. Ještě něco? Budete chtít doplnit? If the representatives of the European Commission speak, it's not on me to decide. That's up to you. I mean, it... Je na vás samozřejmě, abyste dali slovo zástupci komisy. Já o tom nebudu rozhodovat. My samozřejmě budeme konzultovat na boko. A co se týče té konference v Praze, která by měla diskutovat eh, blízkovýchodní krizi, k tomu bych vám mohl pouze říct, že musíme nejprve si počkat, jestli vydrží příměří a jestli strany budou ochotny během našeho předsednictví, které už bývá jenom pět měsíců, jestli budou ochotny k setkání Uvidíme, jak dopadne také ta konference v Káhyře a na tom bude záviset, jestli by něco takového měl, potenciálně mohlo být úspěšné. Uvidíme také, jak se k tomu postaví nový americký prezident. A jedna z aspektů mé návštěvy Washingtonu příští měsíc se bude týkat také toho, že Amerika nemůže udělat stejný omyl jako prezident Clinton a prezident Bush, tedy odkládat eh, řešení Blízkého východu až na konec jejich eh, volebního období. Nicméně si uvědomuji, že v současnosti je pro amerického prezidenta nejdůležitější řešení hospodářské krize. Děkuji vám, pane ministře. Eh, ve svých otázkách jsme předpokládali, že budete moci vyřešit všechny problémy světa. Eh, pokud Nicméně pokud se vám podaří vyřešit aspoň polovinu, tak vám budeme velmi vděční a samozřejmě se těšíme, že mezi nás přijdete ještě někdy v budoucnosti. Matthias? No. So colleagues, we still have some work. Kolegové, ještě dnes odpoledne nás čeká určitá práce. Začneme s bodem 17, výroční zpráva o hlavních aspektech a základních směrech společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Paravodajem je náš předseda Jacek Sariuš Volsky, kterému tímto dávám slovo. Well, the report is an annual uh, effort. Tato zpráva to je vždycky výroční zpráva, která se snaží zhodnotit dialog s radou na téma zahraniční bezpečnostní politiky a my jsme se snažili to trochu odlišit, to znamená eh, eh, více požadavků na radu, snažili jsme se být konkrétnější a orientování na strategii a méně deskriptivní, takže my jsme požádali radu, aby nám nepředkládala pouze katalog eh, akcí, ale aby nám předložila určité strategické postoje a přístupy do budoucna tato zpráva ve druhé verzi eh, de facto přebírá většinu vašich názorů či pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a eh, konsoliduje je do 14 kompromisů. Pokud něco nebylo převzato, tak to neznamená, že bych s tím nesouhlasil, ale protože já jsem se rozhodl pro určitou formu, kterou by ta zpráva měla mít. To znamená, abychom se zaměřili na eh, ty témata, která jsou relevantní pro SZBP a kde Evropa by měla jednat. Takže eh, samozřejmě těch, důležitých témat je daleko více. To je důvod, proč například, eh, i když pan Miskevič přišel se správným návrhem, to je, to je Asie, my jsme to, já jsem to ale nedal do kompromisu. Chtěli jsme, aby to bylo dobře zacílené a eh, proto eh, jsem navrhl 14 kompromisních návrhů. První se týká transatlantické agendy, druhý principů a hodnot, na kterých by měla být založena tato politika. Třetí, to je Evropská bezpečnostní strategie. Některé vaše náměty jsem nevzal do úvahy, protože máme ještě zprávu Karla von Vogau. Není důvod, aby zde docházelo k překrývání. Pět, hm, Kosovo Eulex, šest Bosna Hercegovina, sedm, východní partnerství, včetně Pan Svoboda tady není, ale včetně spolupráce Černého moře. Před chvíli jsme slyšeli od pana ministra vysvětlení, které nám určitě pomůže, abychom dospěli k akceptovatelné formulaci tohoto vztahu eh, s Černým mořem 9, eh, to je Rusko, Gruzie 10, Střední východ, kde asi nevidím zde koordinátor za socialisty asi budeme potřebovat oddělené hlasování a 12 a 13 je horké téma Afganistánu. 14 to jsou eh, názory eh, rozpočtového výboru, to se týká financování zahraniční a bezpečnostní politiky. Chtěl bych poděkovat za vynikající součinnost eh, ze strany všech stínových zpravodajů ze všech frakcí a já jsem se snažil bona fide Eh, převzít veškeré připomínky eh, s pár výjimkami. Mm, a to je, eh, nejprve jsem nepřevzal to, co by mělo být někde jinde a ne v této zprávě. A i když to téma bylo důležité, ale nebylo to mm, klíčové pro dnešní či budoucí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, protože by se příliš potom rozmělnila tato zpráva. E, pokud chceme radě e, nějak uložit, aby utvářela takto tuto pracovní metodu, tak, e, mm, tak to musíme učinit takto, to znamená krok za krokem postupně zlepšovat mm, pracovní metodu a činnost nemůžeme zase eh, být tak, eh, eh, nevím, jak to říct správně anglicky, tedy ukecaní. To znamená snažit se tam pokrýt všechno do všech detailů, rozběhnout se všemi směry. A na adresu těch kolegů, jejichž připomínky jsem nepřevzal, tak jim říkám, že jsem souhlasil s jejich obsadem, ale nedomníval jsem se, že jejich správné místo je v této zprávě. My musíme samozřejmě vést mm, dialog, který je tematický, geografický a někdy horizontální a potom budeme očekovat jejich reakci. A jak asi již víte, rada mm, e, vydá svoji zprávu a bude eh, citovat eh, Evropský parlament. Eh, o to nám právě jde. Jde nám o novou kvalitu. To znamená nejenom, abychom byli my informováni, ale abychom mohli spolu utvářet zahraniční bezpečnostní politiku v souladu s filozofii interinstitucionální dohody. a vzhledem k tomu, že i tato politika by měla mít tu přidanou hodnotu eh, demokratické, demokratické legitimity. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní naše diskuze paní Kopa za socialisty. Děkuji, bohužel tady není náš stínový, takže já vyjádřím názory stínové zpravodajky naší frakce. Za prvé chceme poděkovat panu eh, Sariuši Polskému za tento návrh, který pokrývá eh, ty základní aspekty vývoje SZBE, a také děkuji, že převzal naše náměty a děkuji, že k tomu přistoupil tak konstruktivně v kompromisech. Myslíme si, že nyní s těmito kompromisy máme daleko vyváženější znění bez, pohled, bez ohledu na to, zda můžeme podpořit či nikoli v konkrétní věci. Především bych chtěla zdůraznit zlepšení ve čtyřech oblastech. Za prvé východní dimenze je důležité si vyjasnit vztahy mezi různými politikami a multilaterální oblasti a je třeba konstruktivně jednat s Ruskem, což by nemělo bránit možnosti, abychom poukazovali na nedostatky ke kterým bohužel eh, eh, dochází v našem vztahu s touto zemí. Za druhé, eh, politika Středozemního moře nejdůležitější pilíře byly nastartovány barcelonským procesem a byla vytvořena Unie Středozemního moře, to je dobře reflektováno v textu a také zde se hovoří o zásadní roli této unie, tak aby se i vytvořila parlamentní dimenze této unie. Za třetí Afrika. Pro nás je důležité zmínit eh, důležitost eh, širší politiky, to znamená nezaměřovat se pouze na ty hlavní konflikty, i když víme, že jsou závažné. Jižní Amerika, <clears throat> za čtvrté, je důležité eh, zmínit vyjednávání o mm, asociační dohodě, především teď, tedy má se ta regionální dohoda podepsat s EU. Zde ale se nám mm, nepodařilo se dohodnout se zpravodajem na téma Izraele, samozřejmě, a především na téma Gaza. Vzhledem ke stávajícímu scénáři, my si myslíme, že když se budeme hovořit o upgradingu vztahu s Izraelem, to není adekvátní, proto chceme split vote, eh, oddělené hlasování o 12a. To byla zásadní věc, kde je neschoda a Mm, samozřejmě jsou zde naléhavější věci, kterými třeba se zabývat v tomto regionu podle nás. Dále další témata jako Bosna Hercegovina nebo východní dimenze. Zde my jsme eh, se tímto chtěli zabývat do hloubky, i když známe limitace, protože jde o obecnou zprávu. Rezime naše frakce je spokojená se zprávou a chtěli bychom opět opakovat, Eh, slova díku za spolupráci panu Sariuši Volskému a sekretariátům různých politických frakcí. Závěrem bych předložila ústní pozměňovací návrh 22a, eh, nový odstavec. A teď vám to přečtu. Lituje, že se e, zablokovala Unie pro středozemní moře vzhledem ke stávající krizi v Gaze a vyjadřuje naději, že spolupráce Euromedu opět se obnoví, jak, e, jakmile to bude možné, e, tak, aby se přispělo k společnému cíli míru na Středním východě. Děkuji, pan Lagendik. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako moje kolegyně, paní Běhes, již řekla několikrát, tak tato zpráva obsahuje celou řadu dobrých aspektů, třeba ozbrojení, multilateralismus a posilování obse. Ale upřímně řečeno, i po vašem úvodě, já nechápu, proč jste nepřevzal některé z pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, které jsou zásadní pro vaše některé klíčové odstavce. Takové příklady. Návrh 52. Zde jasně říkáme, že jakékoliv partnerství na Jižním Kavkazu nebude fungovat, eh, pokud se nevyřeší otázka na Horního Karabachu. Já myslím, že to lze akceptovat jako obecné prohlášení, ale vy jste tam dal minus. Pozměňovací návrh 79, kde litujeme ten fakt, že Čína a Dalajlama eh, nebo respektive, že Čína přestala hovořit s Dalajlámou. To je obecně akceptovaná pozice, umírněná eh, pozice parlamentu i jiných účastníků. Dále 30, mm, to je trochu více kontroverzní, kde eh, apelujeme na, eh, na zhodnocení užitečnosti toho seznamu teroristických organizací, zda to je vůbec k něčemu. To nevychází z naší zelené perspektivy, ale zde máme několik judikátů Evropského soudního dvora, které kritizují především to, že pokud někdo se dostane na seznam, tak je těžké se z něj dostat a o tom již se hodně diskutuje i mimo parlament, takže je to zcela legitimní obava. To jsou pozměňovací návrhy, které bych rád, abyste přehodnotil. Dále, pane předsedo, máme zde jednu chybu, aspoň ve vašem kompromisu číslo 5 eh, si myslím, týká se to Kosova, kde se říká, že mise EULEX, o které jsme diskutovali dnes ráno v rámci mé zprávy o Kosovu, takže eh, eh, je to tady neutrální. Ale ono to vypadá jako ano, ale Ban mm, Ki-moon zvolil velice mm, opatrná slova a to, že EULEX funguje v rámci OSN, které je tedy neutrální, statutově neutrální, ale zde se explicitně neříká, že EULEX je takto neutrální, takže bych rád, kdybyste v kompromisu číslo 5 eh, eh, to vyřešil, tedy tuto kombinaci Eulexu s neutralitou. Děkuji, pane Lagendiku. Pan Mladenov je další v řadě. Děkuji, pane předsedo. Zde jsou dva pozměňovací návrhy. Jsem rád, že eh, jeden z nich o Afganistánu je zakomponován, protože zde eh, bylo třeba vyjasnit, že apelujeme na jednání se všemi frakcemi v Afganistánu, ale pouze s těmi, které akceptují ústavu a zřekli se násilí. Moje poznámka se týká návrhu 72, kde jsem se snažil objasnit, vyjasnit text, eh, o politice EU v Iráku ve dvou směrech. Za prvé eh, jde o podporu demokratických institucí a za druhé především eh, je, jde o podporu mise EU, eh, e která byla rozšířena. Já doufám, že tedy mise EULEX, já myslím, že i zpravodaj akceptoval tyto dva naše názory. Paní Hybášková, děkuji. Děkuji. Děkuji. Budu hovořit eh, o návrhu 67 eh, eh, v pozměněné formě, což je v kompromisu 20 a 2010. A před týdnem jsme vedli těžká jednání o situaci v Gaze a v Izraeli. Měli jsme i diskuzi o tom, že bychom odložili to stanovisko k Izraeli. A zde máme jasný konsensus, pokud se nemýlím Eh, všech politických frakcí z minulých týdnů, a to je, že otázka upgradingu vztahu eh, nebude přímo zmiňován v souvislosti s Gazou. Teď se musíme zaměřit na humanitární situaci, na rekonstrukci a to je na radě, aby se vyjádřila k této věci. To byla dohoda mezi socialisty, zelenými, liberály a EPP. Takže bych eh, ráda, abyste přehodnotil 20a kompromisu 10. Děkuji. Děkuji. Ještě jeden příspěvek. Paní Nit. Eh, tak jak já vidím naše jednání o Gaze, to já to vidím jinak. My jsme se rozhodli, že to dáme do preambule, eh, tam do bodu preambule, eh, že eh, parlament zatím pozdržel souhlas s upgradingem vztahu. Takže jsme řekli, že to dáme do preambule, kde to připomeneme pouze jako fakt. Já proto zcela nesouhlasím s požadavkem paní Hybaškové, ale ani nesouhlasím s tím vaším textem. Já bych raději, mm, kdybychom eh, sem dali to, na čem jsme se dohodli minulý týden. To znamená, že parlament pozdržel svůj souhlas a eh, to je fakt a uvidíme, jak, to, mm, jak se to vyvine. To je můj postoj k tomuto a postoj mé frakce. <coughs> Děkuji. Ještě jednou dám slovo paní Hybáškové potom pan Sariuš Volský. Děkuji za slovo. My jasně jsme deklarovali, že jsme to odložili, ale nestanovili jsme žádnou podmínku. To je prohlášení, konstatování, které bylo akceptováno všemi frakcemi, což je linie, která byla vyjednána, akceptována všemi politickými skupinami, frakcemi. Naše kolegyně s vámi souhlasí, takže v tom panuje shoda. Pan Sariusz Volsky na závěr. Myslím, že to, co řeknu, by mělo doplňovat tu podrobnější zprávu. Pokud bychom měli zhrnout, co se nachází v této zprávě, tak to samozřejmě se nemůže uspokojit všechny. Já velmi často souhlasím. Nicméně, pokud bychom tam měli dát všechno, co požadujete, tak by to bylo nečitelné a změnilo by se tím vyznění. Proto to takto rigidně cenzoruji, pokud tak mohu říci. Protože jinak to nejde, je to zpráva, která by měla být považována za aktuální, aspoň v příštích několika týdnech. Pokud se to změní, na to jsou naléhavá usnesení. A teď se vrátím k poznámkách kolegů. Paní Kopa k východní dimenzi a k Rusku. Dnes jsme slyšeli, že využijeme pravidla 103 A proto to není tedy podrobnější, co se týče Euromedu a MPA. Tak mám pocit, že jste s tím spokojeni. Kompromis 11 Euromat a UMP. Afrika tam je, Latinská Amerika, není tam nic o Gaze a poté, co jsem teď vyslechl, co říkala paní Hybáško, tak bych navrhoval to stáhnout celou tu část o prohloubení vztahu. Vzhledem tomu, že tady nepanuje shoda, myslím, že ta motivace je opačná. Obě strany by to tady nicméně nechtěli mít, tak já vás eh, vysleš, vyslechnu. 23, <clears throat> aha. Otázka je, jestli zablokovaná situace ve středo moří souvisí s gazou anebo jestli gazu nelze vyřešit, protože ta unie pro středomoří nefunguje. Myslím, že ten kauzální vztah tady není tak jednoduchý, jak se tady uvádí. Pokud chcete, tak se o tom můžeme pobavit, ale <clears throat> myslím, že to všechno by mělo být usnesení, které se konkrétně týkají středomoří. Neměli bychom takto zkratkovitě hodnotit situace, vzhledem tomu, že nemůžeme zacházet do velkých podrobností a někdo by to potom mohl špatně pochopit. Pan Lagendijk v náhodním Karabachu, tam máte pravdu, ale můžeme zmiňovat každý zamrzlý konflikty, protože na to máme dost místa. Co se týče Číny, stěhu, tak tady sdílím vaše obavy a nic se neděje. Nic jsme s tím neudělali. Nicméně diagnozu sdílíme. Myslím, že vůči Číně je Evropa impotentní s ohledem na Tibet. na no, další otázky. Není na to místo v této zprávě. Abychom se vyjadřovali k užitečnosti teoretického seznamu, Myslím, že by to měl obdržet výbor Libe. Zasluhuje si to, ví, zasluhuje si to víc než jednu větu. Já bych se do a tak tenký let nepouštěl. K Eulex. U Eulexu přejímáme vaše návrhy. Pan Mladenov 72 nám něco navrhuje, my to zvážíme, paní Hebášková odešla, Nicméně stáhneme ten upgrade, jak to chtěla také paní Nate. Všichni víme, že tento parlament nesouhlasil s prohloubením vztahu, takže bychom měli to nechat stranou. To je všechno. ještě. Thank you. Děkuji. Jestli to je všechno, tak eh, budeme hlasovat o této zprávě zítra dopoledne. A teď přejdeme k dalšímu bodu. Naše strategické partnerství SDP, děti už našeho zpravodaje, pana Voga. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, při vypracování této zprávy o obrovské bezpečnostní strategii, tak to byl problém, protože Eh, Rada uzavřela přepracování této strategie teprve koncem loňského roku, takže my jsme museli pracovat v podstatě na základě předpokládaných změn ze strany Rady. Musím ovšem říci, že jsme vděční předsednictví a zástupcům Rady za úzkou spolupráci a vzájemné výměnu informací. Takže už se dalo určitým způsobem předpovídat, jak bude vypadat návrh předsednictví. Další problém je, se týká návrhů kompromisu článek 9. Tam se hovoří o ambicích francouzského předsednictví. Všem jeví se určité známky toho, že francouzské předsednictví již skončilo, i když to tak úplně jisté asi není tak si myslím, že ty ambice bychom měli změnit a měli bychom tam napsat slovo iniciativy. Takže toto by byla redakční změna. Práce bych ovšem pohovořil o základních rysech této zprávy. Přišla totiž celá řada pozměňovacích návrhů, s kterými souhlasím. Řada z nich pochází i ode mě a je zde i řada kompromisních pozměňovacích návrhů. Proto bych se stručně zmínil o základních bodech této zprávy. Je tu fakt, že bezpečnostní strategie Evropské unie byla přepracována. Domnívám se, že to je správné. Jedná se o přizpůsobení záležitostem, které se změnily. Měli bychom to vidět tak, a je to tak uvedeno i v návrhu, že příště, až jakákoliv administrativa začne vypracovávat bezpečnostní strategii, tak e, každý rok by měla podat zprávu o jejich realizaci. To znamená, že každých pět let by potom docházelo k přepracování bezpečnostní strategii slušnou administrativou EU. Potom jde o to na, zaměřit se na to, že Evropská bezpečnostní strategie se výrazně zabývá prevencí krizí, zpracování krizí a úzkou spolupráci civilní a vojenské části. Měli bychom také využít té možnosti, že na to momentálně přepracovává své, své bezpečnostní záležitosti Předloží to asi ve Štrasburku a v Kielu, Potom se to bude asi rok přepracovávat. To, že tyto diskuze probíhají paralelně, by nás měly podnítit k tomu, abychom se snažili, aby se přiblížila navzájem NATO a Evropská unie. Dále se tato zpráva zaměřuje na zájmy Evropské unie. Domnívám se totiž, že Evropská unie má hodnoty, o které, e, za které se zasazuje a máme i zájmy Evropské unie, jejich občanů, které bráníme. Jedná se o zajištění vnějších hranic, zabezpečení infrastruktury, boj proti terorismu a zbraním hromadného ničení, energie, námořní cesty, změny klimatu. To je jenom několik z celé řady témat. Potom je zde separátní kapitola o Rusku v souvislosti s Gruzií. Zpráva vychází z toho, že e, Rusko se chovalo nepřiměřeným způsobem a že i na straně Gruzie došlo k chybám. V návrhu je uvedeno na základě požadavku Tomase Evance, aby se strategie NATO týkající se obrany baltských států, aby byla kritizována, tak zde máme konkrétní bod v této zprávě, který se toho týká. Je mi jasné, že tento bod bude sporný. Dále zde máme energetiku a protiraketovou obranu. Zde panují nejrůznější názory u nás ve výboru. Někteří se domnívají, že nová americká administrativa tento směr rozhodně nebude sledovat. Já o tom tak úplně přesvědčen nejsem. Na základě toho, co nám zde právě sdělil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Potom zde naleznete informace o potřebných schopnostech. Myslím, že zde je důležitý pozměňovací návrh číslo 162 kolegy Kuneho. V podstatě doslova přebírá to, co formulovala Rada v uplynulých týdnech a rozhodla o tom na konci loňského roku. A sice nejenom to, že bude k dispozici 60 tisíc mužů po dobu 60 dnů, ale také, jaké schopnosti chce Evropská unie mít a vyvinout. A z toho lze také vyvodit, že je třeba tyto schopnosti výrazně zlepšit. To se týká schopnosti vedení, plánování a realizace misí a operací. Je to také zlepšování civilní a vojenské spolupráce, hlavní sídlo v Bruselu, eh, v Radě ministrů obrany. Takže to jsou ty strukturní požadavky. Potom, co se týče vybavení, zde jsou také formulovány velice konkrétní věci, tak jak tomu bylo již i v předchozích zprávách. A závěrem přebírám eh, pojem, který zavedl Hans-Gerd Pöttering. A sice jsou to synchronizované ozbrojené síly Evropy. A měli bychom se tedy zaměřit na situaci vojáků, kteří se nacházejí v evropských misích. Například se zabývat otázkou, jak jsou tito vojáci pojištěni a podobně. Eh, když eh, eh, budou vojáci při operacích zdraněni, nebo možná i přijdou o život, tak zde výklad je rozdílný. A myslím si, že zde by bylo třeba učinit určité kroky i na evropské, uni- na evropské úrovni. Náš požadavek se bude konkretizovat v příštím legislativním období a sice měla by vzniknout bílá kniha o obraně bezpečnosti, mohla by vycházet z francouzské bílé knihy, která má výraznou evropskou součást. zajímavé na tomto francouzském procesu francouzské bílé knihy bylo to, že zde probíhala velice otevřená diskuze, byla řada veřejných slyšení. Domnívám se, že bychom takto měli postupovat i na evropské úrovni. Protože co dnes potřebujeme? To je veřejná debata o bezpečnostní obrané politice Evropské unie. Tato debata by se neměla odehrávat za zavřenými dveřmi ale měla by zde nadále probíhat debata o těchto otázkách. Děkuji. Já vám děkuji. Stínový zpravodaj z socialisty je Helmut Kůne a předávám mu slovo. Jenom zkratkovitě. Stahuji pozměňovací návrh číslo 1, protože neexistuje politická vůle. A zítra tedy v některých případech po třetí přijmeme stejné požadavky, které se neustále opakují. Za druhé, nešikovné formulace například cyber warfare kybernetické útoky. To má určité důsledky, pokud říkáme, že to známe, je to válečná, válečný krok a pokud je tak míněno, tak hodně štěstí. Para 15, which has already been mentioned by the rapporteur. Dále se tady říká, že bereme na vědomí výhrady povalských států. No, I don't change. Uh, I, I'm using the English language because I've got, uh, got all kinds of problems. I mean, I cannot repeat the whole thing. We are, we are just 45 oh. minutes away from the whole thing annoyed bloody place this is. Okay. Now, uh, the second point, sloppy wording again. Jsou tady tedy formulace nešikovné. Pokud chceme být permanentním parlamentem, který bude se vyjadřovat k otázkám, které se týkají NATO a budeme požadovat obrané plánování, tak to bude znamenat, že pobalské státy <clears throat> se potýkají s bezprostřední vojenskou hrozbou. Pokud to veřejně prohlásíme, tak tím se pouštíme do spirály neustále se stupňujících výroků a může to vést k nepřátelským projevům, protože to může posílit jejich vnímání hrozby. A já a Dav jsme společně navrhli ústní pozměňovací návrh, který vám teď přečtu. We take note of the concerns of the Baltic states and then follow takes note. Bereme na vědomí jasné potvrzení NATO a jeho členských států, že nadále platí závazky podle článku 5 Severoatlantické smlouvy. <clears throat> Myslím, že s tím by mohli být spokojeni lidé z Pobaltí. Jsme ochotni podpořit závazky z článku 5 ale ne nic jiného z důvodu, které jsem právě uvedl. Protiraketová obrana třetí věc. Podle mých odhadů, a já nejsem jediný, kdo si to myslí, prezident Obama bude potřebovat spoustu peněz na jiné účely, než na nějaké druhořadé projekty Bushovy administrace. Možná, že bude chtít své priority Eh, vidět někde jinde, například v Iránu. My nechceme tady být jako poslední jednotky, které budou bránit tento projekt raketové obrany. Pokud chcete, tak prosím, ale my proto nebudeme hlasovat. Chtěl bych také vyzvat všechny ty, kteří opatrně se staví na stranu tohoto projektu, tak se vás chci zeptat, jestli si myslíte skutečně, že den poté, co byl inaugurován prezident Obama, můžete vsadit. Děkujeme. Eh, bude chtít své peníze vložit na tyto účely. Myslím, že bychom neměli by být poslední obráncem tohoto projektu. Děkuji ti, Helmute, Andrew Duff za liberálem. Děkuji. Pane předsedo, jako pan Vogau, já bych byl pro posílení textu. Myslím, že je to teď eh, kritičtější. Jde o to, jak provést všechny ty ušlechtilé ambice, pocházející ještě z roku 2003, z té strategické zprávy. Myslím, že kriticky bychom se měli vyjádřit k absenci pokroku v této oblasti. Vzhledem k problémům, které se vyskytly v posledních 12 měsících, Takže doufám, že ten kompromis eh, bude platit. Myslím, že tím vlastně děkujeme eh, francouzskému předsednictví za úsilí v této oblasti. Historici budou o něco střízlivěji hodnotit úspěchy francouzského předsednictví v oblasti bezpečnostní politiky, ale samozřejmě kritika nemůže být adresována pouze francouzům. Myslím, že se potýkali se značnými překážkami. Víme, že ty některé vztahy byly trošku napjaté. A pouze se jednotlivě reagovalo na výzvy, které se vyskytly během francouzského předsednictví a toho já lituji. <clears throat> Doufám, že Britové a britská vláda bude v budoucnosti konstruktivnější a pozitivnější k bezpečnostní politice, než byla dosud. A ještě k pobaltí, tady naprosto souhlasím <clears throat> s panem Kunem. A podporuji ten ústní pozměňovací návrh který tady byl přečen. A myslím, že by to nemělo být Kremlem považováno za provokaci. Ještě k odstavci 13, který se týká protiraketového systému. Musím říci, že odpoledne mě eh, prohlášení pana Schwarzenberka úplně nepřesvědčilo o tom, že umístění protiraketového systému v České republice a v Polsku přichází ve správnou dobu, nebo že je politicky citlivé. Bylo to eh, všechno rozhodnuto bez konzultací s evropskými partnery. A ještě pořád je to systém, jehož fungování není úplně zajištěné. A jak říká pan Kune, nevíme, jestli prezident Obama bude chtít v těchto plánech pokračovat. Myslím, že by parlament měl se nějak rozhodně vyjadřovat k takovéto záležitosti. Určitě na to bude muset reagovat, ale až na to přijde hodná doba. až tedy podrobnosti budou jasnější, než jsou teď. Děkuji. Pan Langendijk za zelené. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Po diskuzi s kolegyní Angelikou Bér, stínovou zpravodajkou, tak eh, eh, asi není překvapením, že moje frakce zrovna není příliš nadšená touto zprávou, abych to tak řekla mírně. Já <clears throat> myslím, že bychom mohli lépe popsat, v čem je tak speciální naše strategie a e, to vlastně ve zprávě pana Vatanena o NATO, kde říká v odstavci 3, že Evropa má unikátní možnosti v řešení a prevenci konfliktu a v mechanismech řešení civilních krizí. A já si myslím, že to, to by mělo patřit do této zprávy. To je zpráva o strategii EU a ne, by to nemělo být ve zprávě o NATO, pana Vatanena. Také i nechápu, proč zpravodaj odmítá mm, tu koncepci, která není zelená nebo progresivní, to je eh, ta eh, koncepce eh, odpovědnosti chránit. To bylo přijato schromážením OSN 55-57, to jsou ty Eh, eh, mm, návrhy, které dostali mínus od zpravodaje, takže bych to chtěl vědět. Proč tuto koncepci nezahrnout do evropské strategie? A to tež, pane předsedo, platí i pro eh, to zamítnutí hovořit o jednom z pilířů, tedy ta část odzbrojování ve, ve smlouvě o zákazu šíření jaderných zbraní. I ve Spojených státech teď probíhá debata Ehm, třeba o tom zdali Spojené státy a Rusko by neměli eh, se posadit za jednací stůl a hovořit o tom. Takže by bylo vhodné, abychom v naší zprávě alespoň se ehm, zaměřili na tuto část eh, té smlouvy. A ehm, takže já si myslím, že pokud nezmění pan zpravodaj pozici, tak moje frakce nebude hlasovat pro. Děkuji Tobias za GUE. Děkuji. Zpravodaj poukázal na zásadní problém. A je to téma, které asi sdílejí všechny frakce. A sice, že rozšíření evropské bezpečnostní strategie nastalo v době, kdy už tato zpráva vznikala. Takže ten současný stav eh, se v této zprávě může odrážet pouze z části. Proto by podle mého názoru bylo dobré, abychom to i jasně vyjádřili. Zajímavé je, že kolega Kůl v svém pozměňovacím návrhu 63 to v té zača- počáteční mm, fázi korektně popisuje. Tu druhou polovinu bychom politicky nepodpořili. Ale opravdu je třeba říci, že parlament se do toho procesu nebyl dostatečným způsobem zapojen a myslím, že by bylo dobré to tam opravdu dát. Co se mi, pane fan Volgau, zdálo zajímavé, je to, že u pozměňovací návrhu 20 kolegyně Bér jste podpořili první část, to znamená zodpovídání se parlamentu pod výboru pro obranu a bezpečnost, ovšem druhá část týkající se mezinárodního práva a humanitárního práva odmítáte. Musím říct, že mě to opravdu šokovalo. To tím otevřeně dáváte najevo, že mezinárodní právo tedy nemá takovou to hodnotu. Doufám, že se nám podaří zítra společně se sociálními demokraty, liberály a zelenými dostat zpátky do této zprávy, protože mezinárodní e, právo by mělo být základním předpokladem pro veškeré politické konání. Co se týče té parlamentní kontroly, k tomu jsem již řekl, že to je bod, s kterým souhlasí celý podvýbor pro obranu a bezpečnost je to bod, s kterým můžeme zde v této zprávě opravdu plně souhlasit obsahově. Velice zajímavé je to, co říkáte o Gruzii ve své zprávě, že, že Rusko má reagovat na konflikt. Jak lze reagovat na konflikt, když není jasně řečeno, mezi kým ten konflikt byl? Je možné říct si, kdo tu válku začal, jsou zde žádosti různých frakcí, kdy se říká, tuto válku začala Gruzie a Rusko zareagovalo nepřiměřeně. Pozměňovací návrhy pana Kunho a Dafa sdílíme. Ovšem, jeví se mi problematické tam jednu tu část nechat. Co se týče smlouvy o nešíření jaderních zbraní, o tom už se zde hovořilo, je to aspekt, který nesmíme přehlížet. V zásadě se domníváme, že tato zpráva jde nesprávným směrem. Vítá civilní a vojenskou spolupráci, která se nám jeví jako problematická, stejně jako problematickou vidíme spolupráci NATO a EU, kterou tato zpráva vítá a celkově vítá rozšíření vojenské eh, akceschopnosti EU, ale my zde k tomu máme pozměňovací návrh, ve kterém říkáme, že to právě nechceme, že chceme, aby EU byla aktérem civilním. Na základě tohoto nesouladu budeme zítra menšinově hlasovat a doufám, přeji se, aby to bylo zohledněno, že to vnese naše frakce. Jsem zvědavý, jak potom dopadnou ta jednotlivá hlasování zítra. Děkuji, takže zde máme stanoviska politických frakcí, teď jednotliví poslanci. Pan Mladenov, děkuji, pane předsedo, já bych chtěl poblahopřát panu von Vogau za tuto zprávu. Já myslím, že ty kompromisní návrhy jsou velice dobré. Já myslím, že to celkově bude dobrá analýza pro komisi a pro radu. Dovolte poukázat na několik aspektů, které se dotýkají samotné podstaty zprávy. Za prvé, myslím, že bychom měli vzít na vědomí dvě věci v této zprávě. Za prvé, kombinovaný efekt Eh, rostoucích nákladů na obranu, na obrané systémy. A eh, každý eh, členský stát je pod velkým tlakem. To je třeba překonat. Zde máme návrh číslo 16, který hovoří o tom, že členské státy musí dát dohromady zdroje, tak aby se překonal tento efekt, především v dobách krize. Za druhé, Také si myslím, že především pro tuto zprávu je eh, třeba reflektovat eh, vývoj eh, v listop- z listopadu. To je rozhodnutí o založení, o vytvoření agentury pro tu evropskou přepravní flotilu. Zde mm, je třeba pozitivně kvitovat toto rozhodnutí i to rozhodnutí 12 členských států, jejich ministrů obrany. Dále, v poslední řadě, ještě jedna technická otázka v odstavci 13, kde zpravodaj hovoří o krizi v Gruzii, která přivedla vztah mezi EU a Ruskem do krize. Ehm, Zaznamenal někdo nějakou takovou krizi, že skutečně skolabovaly naše vztahy s Ruskem a jsou v krizi? Já myslím, že bychom měli eh, hovořit korektněji, korektně popisovat, co se stalo. Kvůli Gruzii krize nebyla, ale ta byla kvůli plynu. Kvůli plynu, což je jiná věc. Takže bychom měli vypustit tuto větu, protože nereflektuje realitu. Evropa nikdy nebyla eh, v krizi kvůli tomuto konfliktu, i když možná někteří se domnívali, že Evropa měla na tuto situaci zareagovat tvrdším způsobem. Děkuji, paní Kopa. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za zprávu a za úsilí s kompromisními návrhy. Zcela souhlasím se stínovým panem Kune, ale <clears throat> dovolte, abych zdůraznila jeden, dva aspekty. Je nepopiratelné, že Evropa potřebuje silnou zahraniční politiku pro to, aby se postavila novým výzvám. V tomto ohledu EU musí spolupracovat s dalšími důležitými mezinárodními hráči v rámci eh, charty OSN je třeba opět zdůraznit naši lojalitu principu multilateralismu a náš e, závazek, který se týká revize charty OSN, tak, abychom mohli zajistit, zajišťovat prevence a řešení konfliktů. Dále mám ústní pozměňovací návrh týkající se obse. Já myslím, že je důležité zde zúraznit roli OBSE při prosazování demokracie a prevencích konfliktu. Já vám přešlu ten návrh. Má za to, že EU a její členské státy by měly přispět ke zlepšení OBSE Eh, která se ukázala být užitečným nástrojem pro prosazování demokracie a lidských práv v širší Evropě a která je jediným inkluzivním rámcem pro řešení významných otázek bezpečnosti, jako je kontrola zbraní a eh, řešení konfliktů a tudíž apeluje na lepší koordinaci a eh, spolupráci s EU a zdůrazňuje potřebu eh, toho, že tato organizace by měla mít eh, řádné finanční prostředky a právní subjektivitu, tak aby efektivněji mohla plnit důležité úkoly. Děkuji. Děkuji, pan Dimitra Kopulos. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat Karlovi von Vogau za Mm, prezentované výsledky a za e, ducha spolupráce při předkládání pozměňovacích návrhů ke zprávě. Velice rychle. Kompromis číslo 2. E, ten se týká odstavce 9. <clears throat> Já bych raději, kdyby to, to prv, ta první zmínka o útocích, tedy kybernetických počítačových útocích, aby to bylo vyjádřeno jinak. Já chápu, že ta počítačová oblast je eh, důležitá, že musí být chráněna, ale možná bychom mohli použít jinou formulaci, tak abychom zajistili, že zde budou existovat opatření na ochranu těch eh, eh, eh, otázek, které spadají pod tuto počítačovou oblast, jako je ochrana údajů hm, z bezpečnostních agentur a podobně. Dále od 62 od kolegy Kuneho. Souhlasím, to je důležitý pozměňovací návrh. Je to takové pojítko s další důležitou kapitolou zprávy a to je kapitola o tom, že je třeba dát k dispozici prostředky v rámci evropské obrany, tak abychom mohli realizovat všechny tyto operace. A samozřejmě třetí kapitola je s tím také spojená, to, což je racionalizace rozpočtů, tak abychom mohli se podívat do budoucna způsobem racionálnějším a udržitelnějším, aby ty naše obrané rozpočty byly takové udržitelnější. Ještě poznámka k parlamentní dimenzi, což je něco, na čem nám záleží. Jsem rád, že vždycky sem zavádíme parlamentní dimenzi, parlamentní kontrolu nad vším, co se týká evropské obrany a nakonec kapitola o Spojených státech. Samozřejmě to je důležité téma a zde bych požádal Karla, aby měl otevřené oči, protože teď budeme mít novou administrativu a když teď si pustíte televizi zrovna, tak uvidíte eh, to uvedení do funkce asi ještě začalo teď, začala inaugurace, ale zároveň musíme dobře si stanovit priority a koncepční přístupy a představit si tedy, jaké ty koncepce bude mít prezident Obama. Samozřejmě, to jsou klasická témata, historická témata e, a, a, amerického Eh, přístupu k obraně, kontrola zbraní například. Doufáme, že zde bude nový přístup k tomuto, ale teď asi je předčasné vůbec mm, předjímat obsah a mm, je třeba ještě si vyčkat na reakce eh, dalších subjektů, především kongresu, jak ten se postaví k návrhu pana Obamy. <clears throat> na kterých začne snad pracovat již zítra. Vím, že již se, tel, se spojil s některými generály a vojáky a začal s nimi diskutovat o otázkách stahování, ale to je pouze jedna kapitola, protože obrana je širší a myslím, že otázka vztahu s USA v oblasti obrany musí být otevřena tak abychom se mohli k ní vrátit, jakmile pan Obama a jeho administrativa vypracuje návrhy a koncepční politiky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jenom abych doplnil to, co řekl kolega Tobias Frieger z frakce. Řekl bych tomu, že evropská strategie a evropská politika musí být taková politika, která umožní eh, pragmatismus, tak abychom mohli se dostat na bod nula, eh, eh, co se týče zbrojení, tedy k úplnému odzbrojení, jinými slovy. A my s touto zprávou a s dalšími zprávami nehájíme takovou pragmatickou politiku, která by světu nabídla tuto možnost, tedy nulové zbrojení, úplné odzbrojení. Zde v Evropě Máme různé politické vůdce, kteří e, za studené války hovořili právě o tom, že je třeba dosáhnout až e, na tento bod. E, a, takže, a tady je to, jako kdybychom vyzývali k úplnému opaku, tedy novému vyzbrojování. A zde máme zde my jako kdybychom ani neslyšeli názory Baradeje a dalších osobností, například na poslední schůzce v Měchově, kde eh, vlastně eh, bylo řečeno, že problém hladomoru by se vyřešil, pokud bychom o 1% snížili výdaje na zbrojení ve světě. A teď tady jako bychom vyzývali k dalšímu vyzbrojování. To je neustálá výzva k vyšším a vyšším nákladům na obranu. A mm, tento eh, vojensko-průmyslový komplex Eh, eh, získává větší váhu a eh, sloužilo to k něčemu. Vyhnuli jsme se díky tomu atentátům v New Yorku, v Madridu, válce v Gaze. Ne, nikoho to neodradilo od ničeho. Já bych tedy apeloval na tyto kolegy, kteří neustále hájí tento systém, zdali skutečně si myslí, že Eh, od roku 1999, kdy NATO přijala novou strategickou koncepci, to znamená vojensky reagovat na terorismus, organizovaný zločin, na migrační toky, eh, na a eh, na, a na ochranu přírodních zdrojů. Takže vojenská reakce na civilní cíle, myslíte si, že to je to, co chce teď lidstvo v 21. století? Já se upřímně domnívám, že ne. A válka v Gaze nám ukázala, eh, do jaké míry máme vůbec takovou hm, bezpečnostní obranou politiku. Když izraelská armáda se eh, eh, rozhodla tedy vlastně plnit své cíle, tak my, naše systémy byly k ničemu. My musíme mít tedy mm, bezpečnostní systém, ale mm, nemůžeme pořád jenom zhlížet k tomu systému Spojených států a čekat na to, co řekne americký eh, prezident. To je takové patetické. Já myslím, že my musíme mít vlastní názor, vlastní prostor a proto naše bezpečnostní politika musí být utvářena námi a musí vést k ozbrojování, eh, musí chránit mezinárodní právo a samozřejmě i se musí snažit o postupné odzbrojování. A eh, proto nebudeme hlasovat pro ani pro tuto zprávu, ani pro následující zprávu o roli NATO a bezpečnostní struktuře EU. Děkuji, děkuji. Pan Landsberg je poslední. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já úplně nesouhlasím s ústním pozměňovacím návrhem, který tady předložil pan Kune. Jako šest dalšími, které se týkaly pobaltských států. Všechno to vypadá, jako kdyby to sepsala Fontaine že v případě eventuálního útoku jsme tím vině my sami. Nedávno byla Gruzie prezentována jako viník, který si sám zavinil, že přišel o svá výsostná území a vyhnání svých občanů a dnes by tedy by jí měl být upřen obraný mechanismus například z Kremlu. Obavy členských států o pobalské státy tedy by neměly být zohledňovány naší unie, unii hodnot a solidarity. po internetových útocích a po teroristických útocích v Londýně, které, kterým padly za oběd bližší občané, můžeme přemýšlet o tom, co udělat. Pokud je proti tomu Evropský parlament, tak vám děkuji za jasný postoj a my si uvědomíme, že se nemůžeme spoléhat na Evropskou unii, ale pouze na NATO. Děkuji. Pan Salafranka se hlásí o slovo, ale prosím jenom stručně, protože ještě musíme probrat jednu zprávu. A zůstává nám už jenom 18 minut. Děkuji velice stručně, pane předsedo. Je důležité zde si strategicky tuto zprávu zasadit do kontextu. Já si myslím, že zde nesmíme směšovat eh, eh, to, co je přidružené s tím, co je zásadní. Hmm. Zde mm, mm, bylo řečeno, že se nehovoří o bezpečnosti eh, občanů a to je milné, eh, protože mm, eh, ten, kdo si přečte první odstavec, tak tam zjistí, že Evropská unie potřebuje tuto zahraniční bezpečnostní obranou politiku, která bude chránit občany a lidská práva. To se tam deklaruje. Tam se říká, že ve světle nové konfigurace hrozeb, tak je třeba revidovat rámec podle Eh, této nové konfigurace hrozeb, jak na úrovni EU, tak i na úrovni NATO. Je jasné, že zde Evropská unie nemá skonsolidované své autonomní možnosti obrany. Nemůžeme eh, eh, směšovat realitu a utopii. Fakta jsou fakta. Realita je taková, že členské státy EU, těch 27 států, podpořilo tyto cíle v rámci této evropské strategie bezpečnosti. Tato zpráva obsahuje pozitivní prvky, pane předsedo. E, to znamená, zde hovoří o jasných zájmech, <clears throat> bezpečnostních zájmech, e, zavádí nové vztahy s Ruskem a i buduje e, ty vlastní možnosti Evropské unie, tak jak to i žádají občané. Je to evidentní, je to jisté, pane předsedo, že zde jsou určitá polemická témata, to musíme uznat, jako například eh, to téma těch eh, tedy mm, štítů proti raketám a eh, další. Mm, ale zde ještě uvidíme, jak to bude s novým prezidentem. Můžeme řadu věcí kritizovat, ale nikdo nemůže diskutovat o tom, o, o, tom, o té podstatě. A zítra komise rozhodne o dvou či třech bodech, eh, kde, tedy náš výbor rozhodne o dvou, třech bodech, kde ještě existují sporné názory a já si myslím, že ve své moudrosti bude dobře rozhodnuto. Ale byla by to velká politická chyba, že když my žádáme větší parlamentní kontrolu nad bezpečností obranou politiku, tak aby naše zpráva, aby náš parlament nepodpořil tuto zprávu, eh, která eh, eh, právě se snaží o tu větší parlamentní roli v této politice. A já respektuji všechny názory, ale to by bychom udělali něco, eh, co, eh, to bychom neudělali něco, co požadují naši občané. Děkuji. Děkuji. A pan Forgám se svým shrnutím. Děkuji, já vám velice děkuji za tuto rozpravu. Myslím, že těch 200 pozměňovacích návrhů, které byly podány, tak má vlastně jen takové tři sporné body. Já bych rád zareagoval na kolegu Kůneho. Bohužel nešlo se tomu vyhnout, už jsme o tom hovořili v předcházejících letech a opakujeme to znova a je to tak vyjádřeno i e, v pozměňovacích návrzích. Co se týče té formulace e, cyberwar, asi to není úplně vhodná formulace, co formulace v cyber attacks, kybernetické útoky. O tom bychom mohli diskutovat, tak jako to navrhl zde kolega poslanec, ale asi nebude jednoduché zde najít řešení. Potom, co se týče pobaltských zemí, tak eh, mm, pozměňovacím návrhu eh, pana Vogau je uvedeno jasně, že se zde eh, musí něco změnit a v pozměňovacím návrhu pana eh, Kuneho je to řečeno v podstatě taky, ale složitěji, takže tomu asi obyčejný občan nebude moc rozumět. Já jsem spíš proto, aby se to tady řeklo jasnými slovy. A pokud to jasná slova nezískají většinu, tak se můžeme ještě vrátit k pozměňovacím návrhu kolega Kikunehu. Co se týče té protiraketové obrany, zde se názory různí. Slyšel jsem slova ministra Schwarzenberga a vlastně není úplně tak jisté, jak se americká administrativa zachová. A v mé zprávě se říká, pokud by k tomu došlo, pokud by ten systém byl vybudován, musíme se postarat o to, aby zde byly zohledněné evropské zájmy. To je v podstatě celý obsah tohoto článku. Víc tam toho není. Kolegu Vidafovi děkuji srdečně za jeho poznámku. Francouzské předsednictví bylo také poznamenáno konfliktem v Gruzi. Myslím, že to zvládli docela dobře. Také se prosadil ten obraný balíček. A myslím, že bychom zde to měli posuzovat vyváženým způsobem. Už v poslední zprávě jsme diskutovali o e, pojmu human security. Myslím si, že to je velice zajímavý pojem, také té souvislosti té zodpovědné ochrany, ale bráním se tomu, aby se tím zdůvodňovaly e, vojenské zásahy, že tím, že tedy máme tu zodpovědnost chránit. A kde k tomu se vyjádřil také kolega Kluger, myslím, že o tom tématu bychom měli hlouběji diskutovat. Tolik tedy ke Gruzi v tom původním znění mé zprávy vlastně Gruzie vůbec zmíněna nebyla, což je jistě nesprávné. Snažím se pomocí ústního pozměňovacího návrhu to sformulovat. Možná ta se pak nebude tak eh, mírná, jako je ta, která je zde položena ehm, na stole. Když mi dáte čas do zítřejšího rána, tak bych se to pokusil přeformulovat. Byl bych velice rád, kdybychom to zítra ráno mohli ještě Eh, probrat i se stínovým zpravodajem, abychom probrali ty otevřené otázky a dospěli ke společnému řešení. Děkuji. Já vám také děkuji. Hlasování bude zítra, teď můžeme konečně přejít ke třetí zprávě, která s tím úzce souvisí. A to je role NATO v bezpečnostní architektuře EU a zpravodajem pan Batanen. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Kolik času máme? Pět minut? Deset minut, říká pan předseda. A nebo pokud se na to připravíte, to můžeme probrat zítra dopoledne, možná, že by to dávalo smysl. Upřímně řečeno, si myslím, že by to bylo dobře, pane předsedo. A to ne kvůli, neříkám to kvůli sobě. Myslím, že tato zpráva a co představuje, se zasluhuje více času. Já s vámi souhlasím, říká pan předseda, je to důležité téma, proto jsem to navrhl, takže začneme v 9 hodin zítra touto vaší zprávou. A teď všichni se půjdeme dívat na televizi.